So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte doch die Plätze einzunehmen. Vážení kolegové, prosím, posaďte se. In ungewohnter Atmosphäre stimmen wir heute ab. Dnes budeme hlasovat v takové trošku nezvyklé atmosféře. Vypadá to tady jako malé manéž, většinou tady máme vyjednávání trialogu. Zítra se o tom ještě pobavíme na koordinátorech protože si myslím, že eh, největší legislativní výbor musí eh, v našem eh, obvyklém zasedacím prostoru teď mít nějaké slyšení. Nicméně dále už tady čekat nebudeme a postupujeme. Takže usnesení k městům COP, 12, COP 16 Ještě nám sem patří odstavec 9. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Někdo se zdržel, takže přijat. Potom pozměňovací návrh 22, odděleně první část. Pro, proti, zdrželi se, přijat. První část přijata. Nyní tedy druhá část toho pozměvací náhrovu 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Určitě to není kvadratura kruhu. Nespočítal jsem to, musíme elektronicky. Druhá část, dva dvacítky, prosím. Všichni odhlasovali. Uzavírám hlasování. Teď 23 eh, pro, 16 proti, takže druhá část přijata. Teďka 24, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 25, kdo je pro? proti, zdrželi se, nebylo to jasné, takže zase elektronicky, prosím, zahojí hlasování. Hlasujeme elektronicky. Všichni jste odhlasovali, prosím. Ukončuji hlasování. 25 pro, 18 proti, takže přijato. 26. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 27 pro, proti, zdrželi se přijato. 28, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. E, ústní poznací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 29. To odpadá, takže 30. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 31. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato ústní pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 2, 3, 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Takže Teď už tady hlasuje jenom frakce S a D, ty ostatní už stávkují, se mi zdá. Teď ústní pozměňovací návrh 2, 37, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já myslím, že jsme to zamítli, ale zkusíme to ještě jednou elektronicky. 37. Hlasovali jste všichni? Dvacet sedm pro, dvacet dva proti. Takže 37. Kdo je pro, proti? 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Takže tím odpadá 23 a přecházíme ke 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 45. E, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 46. Takže o tom hlasovat nemusíme, takže 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 49. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 51. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 52. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijat. 53, o tom hlasovat nemusíme, takže 54, prosím pro, proti, zdrželi se přijat. 55, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 56, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 57 pro, proti, zdrželi se přijat. 58, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 59, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat.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 proti, zdrželi se to 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, ještě si to překontrolujeme elektronicky, takže desítka, hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. 30 pro, 22 proti, takže přijato. 13. Odděleně, první část pro, proti, Přijato. A nyní čtrnáct. Pro, proti, ta druhá část odpadá. Druhá část třináctky, takže teď hlasujeme o čtrnáctce. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Patnáct. Pro, proti, zdrželi se přijato. Osmnáctka odpadá, šestnáct a ještě si překontrolujeme tu patnáctku. Patnáctka, prosím. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. 33 pro, 23 proti, přijato. Nyní 16, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 17, kdo je pro, proti, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, přijato. Tak, teď přicházíme k konečnému hlasování elektronicky. Prosím, zahajuji hlasování. Všichni jste odhlasovali, prosím, končím hlasování. 56 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, takže gratuluji zpravodaji tohoto usnesení. Nyní přecházíme k další zprávě. Wir starten jetzt mit dem Bericht und zwar die Takže ještě tady máme eh, pozměňovací návrhy k té zprávě. Je to pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Zvedněte prosím ruku proti. Zdrželi se? Přijato. Geht's weiter zum Abänderungsantrag. Teď přecházíme k pozměňovacímu návrhu 22. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 14, kdo je pro, proti, zdrželi se. 14 si překontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. 14 elektronicky, prosím. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. 33 ku 27, takže přijato. Nyní 54, kdo je pro, proti, zdrželi se, takže přijato. Teď 15, prosím, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. E, potom pětka, kdo je pro, Proti? Zdrželi se, takže přijato. 57, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. O, 58 přijato, 59, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 60, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 61, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Konsolidovaná šestka, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 64, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. I tre 13 odpadá, takže tre 14 je identické, takže to je spojeno. 65, kdo je pro, proti, přijato. 66, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 67 pro, proti, zdrželi se, Překontrolujeme si to elektronicky, prosím. 67. Všichni odhlasovali? Zamítnuto. Takže konsolidovaná šestka, kdo je pro? Pardon, omlouvá se pan předseda sedmička, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Takže konsolidovaná osmička, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní 1,20, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 24, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. ITRE 20 odpadá, ITRE 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 74, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Překontrolujeme si ITRE 18 elektronicky, prosím. Odhlasovali všichni, prosím? Končím hlasování. 40 proti, 23 pro, takže jasně zamítnuto a tím přecházíme k 73. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Tady probíhalo asi nějaké hlasování ještě ústně. Tak teď ITRE 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 75, kdo je pro? Takže kdo je pro 75? Proti? Zamítnuto. ITRE 21 nehlasujeme, takže přecházíme k konsolidované devítce. Prosím, kdo je pro? Proti? Strželi se? Přijato. 29, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. ITRE 22 odpadá, takže 83 odpadá. 30, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 31, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 32, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 32, druhá část byla stažena. 85. A 32.3, to hlasujeme společně, takže kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní 32, čtvrtá část byla stažena, 86 odpadá, 87 také, takže 88, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 33, e, kdo je pro, proti, zdrželi se, není to úplně jasné, takže hlasujeme elektronicky, prosím. Odhlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Nyní 34, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 35, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 36, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 37, 38 bylo staženo, takže 89, 90 v bloku. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 39, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Nyní eh, pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Překontrolujeme si ještě tu 39 elektronicky. Prosím, zahajuji hlasování. Všichni jste odhlasovali. Uzavírám hlasování. Takže přijato. Takže přecházíme tedy k té trojce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní máme konsolidovanou jedničku. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 2,40, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní 43, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 44, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 45, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 46, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pětka, prosím, pro, proti, Přijato. 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní šestka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. ITRE 2. Pro, pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 7 byla staženo, 48, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Konsolidovaná dvojka, pro, proti, zdrželi se, přijato. Konsolidovaná trojka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Konsolidovaná čtyřka pro, proti, zdrželi se, přijato. ITRE 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, jedenáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. 53, kdo je pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, překontrolujeme si to elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, prosím? Končím hlasování. Přijato. Teď ITRE 7. Pro, proti, přijato. Dvanáctka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Třináctka, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Konečné hlasování o takto pozměněném návrhu zprávy. Elektronicky hlasujeme, zahajuji elektronické hlasování. Všichni jste odhlasovali? Uzavírám hlasování. 64 pro. Takže teď finální hlasování o tom návrhu legislativního usnesení zase elektronicky. Všichni jste odhlasovali? Končím hlasování. Měli jsme jeden hlas proti, ale bylo to přijato. Takže gratuluji zpravodajce. Dann kommen wir jetzt zum This was a tricky thing. Yeah, let's, uh, Let's see if anybody says anything. Wir stimmen dann ab über den Nyní hlasujeme o zprávě Rosy. O jedničce se nehlasuje, to je nepřípustné, takže nyní pětka. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 43 rozpach. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 44 proti přijato. Kolegyně Rod Berend dnes říkala něco o kolegovi, který tamhle na mě kývá. Nyní pety dva, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pety tři, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 46. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné. Hlasujeme elektronicky, prosím. Hlasovali všichni? Uzavírám hlasování, takže přijato. 47, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 48 pro, proti, zdrželo se přijato. 49, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 50, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 51, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 52, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 53, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 54, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 56, to je pro, proti, zdrželi se, přijato. 57, prosím. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Odpadá 58, 59 a 60 a my přecházíme k 61, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pety 6b, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 64, kdo je pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 65, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné, kontrolujeme elektronicky. Návrh 65, prosím. Odhlasovali jste všichni? Končím hlasování. 30 ku 33 se zdrželi, takže zamítnuto. 66, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 67, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 69, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 72 pro, proti, zdrželi se přijato. 73, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 74, kdo je pro, proti, přijato. 75 pro, proti, zdrželi se přijato. 76, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 77, pro, proti, zdrželi se přijato. 78 odpadá. Ne, musíme hlasovat. 78, prosím, pro, proti, zdrželi se přijat. 79, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 80, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 112 odpadá, 81 pro, proti, zdrželi se přijato. 82, 83 dohromady, prosím pro, proti, zdrželi se přijato. 84 odpadá, Pety 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 85, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 86, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 87, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 94, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 95 pro, proti, zdrželi se přijato. 96 pro, proti, zdrželi se přijato. 97 pro, proti, zdrželi se přijato. 98 pro, 98 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, takže si to překontrolujeme elektronicky, prosím. 98. Hlasovali jste všichni? Uzavírám hlasování, takže zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 100 pro, proti, zdrželi se, není to jasné, Překontrolujeme si stovku elektronicky. Odhlasovali všichni, prosím. Končím hlasování. 34 pro, 29 proti, takže přijato. 101 pro, proti, zdrželi se přijato. 102 pro, proti, zdrželi se přijato. 103, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 5 1 pro,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 111 bylo staženo, 113 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 114 pro, proti, zdrželi se, přijato. 115 pro, proti, zdrželi se, přijato. 116 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pety 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pety ty 10 pro, proti zdrželi se přijato. 117 pro, proti zdrželi se přijato. 118 pro, proti zdrželi se přijato. 119 pro, proti zdrželi se přijato. 120 pro, proti zdrželi se. Pety 5 pro, proti zdrželi se přijato. Pety 8 pro, tak si překontrolujeme elektronicky pety 5. Všichni jste odhlasovali? Ukončuji hlasování. Pety 8. Kdo je pro, proti, zdrželi se? Přijato. Tak ještě tu osmičku si překontrolujeme. Osmičku, prosím. Odhlasovali jste všichni? Končím hlasování. Tak eh, pan Schnellhardt nemá pravdu, bylo přijato. Pety devět, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 2. Kdo je pro? Proti? Přijato 3 pro, proti, zdrželi se přijato 4 pro, proti, zdrželi se přijato 8 pro, proti, zdrželi se přijato. Dvanáct, kdo je pro?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 21 a 22 jsou identické, takže dohromady. Pro, proti, zdrželi se přijato. 23 odpadá, takže 24 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se, takže zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. 41 pro, proti, to nebylo jasné, takže to můžeme udělat elektronicky, prosím. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Takže jasně přijato. Konečné elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni jste odhlasovali? Končím hlasování. 63 pro. Pan Heinz Florence, prosím. Karl Heinz. Pane předsedo, ta zpráva teď přeci jenom vypadá trochu jinak. A k tomu tedy eh, už vlastně neodpovídá vysvětlující prohlášení, které původně napsal zpravodaj, takže já bych poprosil, abyste mi dovolili navrhnout text, který by tedy odrážel to, co jsme tady odhlasovali. Dobrá, mnohokrát děkuji za tuto připomínku. Takže pan zpravodaj musí tuhle tu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 133 dafür. 133, kdo je pro? Proti? Eh, eh, zamítnuto. 130, kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Přijato. Eh, M plus 7, kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 132, kdo je pro? Kdo proti? Zdrželi se. Přijato. Nyní číslo 131 odpadá, takže MPL 9, tak kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. MPL 12, tak kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. MPL 13, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 19, tam máme ústní změnu zpravodaje, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Nyní číslo 31 od Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Dále eh, body odvodnění číslo 1, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 2 a 3, identické, je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 4 a 5 naraz, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 6, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 7, Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Abstimmung Závěrečné hlasování elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Uzavírám hlasování. 62 hlasů pro, jeden se zdržel. Blahopřeji, paní Liotard. Thank you very much. And now we have endocrine disruptors also your. Okay. Dann kommen wir zum Initiativbericht von Westlund zu den Endocrine zpráva paní Westlund o endokrinních eh, disruptorech, zpráva z vlastního eh, podnětu. Tam máme eh, číslo 13, je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále číslo 2, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Dále číslo 48, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Konsolidovaný trojka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 57, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 58, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítoto. Konsolidovaná čtyřka, kdo je pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Přete si ověřit? Dobrá, ověřujeme 70. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Konsolidovaný číslo 6, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Kompromis číslo 7, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 82, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 83, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 84, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 85, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Tím odpadá číslo 86, není číslo 87, kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 88, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato, ale ověříme raději. Ověříme elektronicky, číslo 88, hlasujte prosím. Hlasovali všichni, konec hlasování. Přijato. Číslo 89, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat... No, zamítnuto. Číslo 90, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Není číslo 92, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 93, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 94, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Číslo 46, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Číslo 49, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Konsolidovaný číslo 8, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Konsolidovaný 9, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Číslo 109, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato, číslo 110, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, ověříme si 110. Hlasovali všichni, konec hlasování, přijato, značnou většinou 34 k 27. Číslo 111, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Tady to není jasné, ověříme. Číslo 111. Hlasovali všichni, konec hlasování. Zamítnuto. Nyní konsolidovaný číslo 10, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 122, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Konsolidovaný 11, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato, číslo konsolidovaný 12, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 138 ve dvou částech, nejprve první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 139, kdo je pro, Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 141, kdo je pro? 140, pardon, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 142, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 143, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 144, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 135, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 146, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto 150, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Číslo 151, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Číslo 152, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto 153, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 154, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 156. Eh, nehlasujeme. Tak, 156, eh, druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 155. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Není poznací návrh číslo 1. Eh, byl stažen, takže číslo nikoli 2, ale 3. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Nebo ověříme si raději trojku. Jsme tedy u citaci o odvodění hlasovali všichni, konec hlasování, tak to bylo zcela jasné. Dann wollen wir ein bisschen mehr Schwung reinbringen. Amendment 4, wer ist dafür? Poznací návrh číslo 4, kdo je pro? Proti? Nyní se účastnili jenom tři kolegové, takže to překontrolujeme. Čtyřka, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pardon, omlouvá se pan předseda, bylo to přijato. Šestka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedm, pro, proti, zdrželi se, přijato. Osm, pro, proti, zdrželi se, přijato. 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 10, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 11, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 12, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Konsolidovaný číslo 1, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Dále číslo 16, kdo je pro? Tam je ústní změna, ano, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 17, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 18, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 19, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Odmítnuto. Číslo 20, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 21, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné, ověříme 21 elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní číslo 22, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 23, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 24, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 25. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 26. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 27. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme. Ověřujeme 27 elektronicky. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 33, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 35, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 37, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 38, kdo je pro? Proti? Zdrželi se Zamítnuto. A číslo 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Tím e, závěrečné hlasování elektronicky nyní. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Konec hlasování. 55 hlasů pro, 6 proti, 1 se zdržel. Blahopřejeme srdečně paní Vestlundové. Wir kommen jetzt zur Entlastung für die Agenturen und Nyní přecházíme k bodu 12. Výkonnost finanční řízení a kontrola agentur. Navrhovatelka Jutta Haut. Jednička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Dvojka. A tady máme ústní pozměňovací návrh. A teď kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Elektronické hlasování o celém dokumentu. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni. Končím. pro, 4 proti, takže zpráva byla schválena. Nyní přecházíme k absolutoru 2011, souhrný rozpočet EU, oddíl 3 komise. Zase navrhovatelka Jutta Haug, pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti, zdrželi se, samítnuto. Dvojka, kolegové si přejí kontrolu jedničky, takže to překontrolujeme elektronicky, prosím. Pozměňovací návrh 1. Hlasujeme elektronicky. Odhlasovali jste všichni, prosím. Končím hlasování. 6 pro, 55 proti, takže jasně zamítnuto. Nyní dvojka. Odděleně první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? pro proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Čtyřka pro. Proti? Zdrželi se? Také zamítnuto. Nyní elektronické hlasování o celém návrhu stanoviska. Končím hlasování. 52 ku 7 přijato. Děkuji Jutě Haug. A ještě jednou máme zprávu Jutě Haug a tentokrát je to k ECDC, takže pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 2, kdo je, tady máme ústní změnu, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pětka pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní přecházíme k elektronického hlasování o celém návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 55 pro, 5 proti. Nikdo se nezdržel. Děkuji, Jutě Haug. A nyní další zpráva Juty Haug, Evropská agentura pro chemické látky, takže pozměňovací návrh jedna, kdo je pro? Proti? strželi se? Přijato. Překontrolujeme si. Ještě jednou tu jedničku elektronicky, prosím. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 35 pro, 25 proti. Teď máme dvojku s ústní změnou. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Trojka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pětka pro, proti, zdrželi se, přijato. Šest pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Elektronické závěrečné hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni, končím hlasování. 53 pro, 4 proti, takže jasně přijato. Nyní Evropská agentura pro životní prostředí, opět udělení absolutoria za rok 2011 a nyní hlasujeme o jedničce, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto dvojka pro, proti, zdrželi se přijato, trojka pro, proti, zdrželi se přijato, čtyřka pro, e, pardon, tady byla ústní změna, takže kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pět pro, proti, zdrželi se přijato, 6 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 7 pro, proti, zdrželi se přijato, 8 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 9 pro, proti, zdrželi se přijato, 10 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 11 pro, proti, drželi se zamítnuto. Závěrečné hlasování elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, prosím. Končím hlasování. Přijato. 54 pro 8 proti. Nyní přecházíme k Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Jednička pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Trojka odděleně, první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto, čtyřka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, pětka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6. Tady máme ústní změnu. Paní zpravodajky pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 11 pro, proti, zdrželi se přijato, 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Závěrečné hlasování elektronicky. Hlasovali jste všichni, prosím. Končím hlasování. Přijato. A nyní přecházíme k poslednímu bodu hlasování EMA. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, pozměňovací návrh 2, ústní změna, pro, proti, zdrželi se přijato, trojka, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, čtyřka pro, to, pardon, tam jsou dvě části, takže první část to je pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část to je pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. Pětka, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Šestka pro, proti, zdrželi se. Přijato. Sedm pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Osm, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Deset pro, proti, zdrželi se. Přijato. Deset pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto jedenáct, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Konečné závěrečné hlasování elektronicky. Hlasovali všichni, prosím. Končím hlasování. 52 pro, 8 proti, takže přijato. So, Kolleginnen und Kollegen, vielen. Vážení kolegové, kolegyně, mnohokrát vám děkuji. Nyní pokračujeme bodem 19. To je zpráva Karla Schlittera o recyklaci lodí a já mu předávám slovo. Jenom chvilinku počkáme. is the minister coming? Five o'clock, five. Five, yes. Is the minister coming at five? So, alle, die an der Aussprache. Prosím všechny, kteří se chtějí nyní účastnit výměny názorů k recyklaci lodí, ty zvu, aby se účastnili tohoto bodu. Všichni, kteří odchází, tak vám ještě připomínám, že v 17 hodin přijde irský ministr pro životní prostředí, takže se případně vraťte. Takže nyní předám slovo Karlu Šliterovi, prosím. Jan? Well, you don't need to leave all of you. It's really interesting dossier. Yeah. Opravdu nemusíte odcházet všichni, je to velice zajímavá tematika recyklace lodí. Vždyť vím, že přestože mnozí v Evropě nevlastní lodě, tak tato legislativa je důležitá. A zejména je to návrh na legislativní text, který by měl vést k tomu, že by lidé konečně plnili Eh, legislativu. Prosím vás, vy, kteří odcházíte, můžete opustit místnost rychle, abychom mohli v klidu pokročit s naším zasedáním. Excuse me. <laughs> okay, Mr. Schlitter, it's, the floor is yours again. I heard Rod Bering complaining. Pane Schlitter, máte slovo. A někdo tu říkal, že to není příliš vzrušující téma. Já si naopak myslím, že je protože jsou to situace, kdy to, že se nenakládá dobře s odpadem, a to má pak negativní vliv na lidské životy. Umírají lidé, poškozuje to životní prostředí, dochází k obrovské externalizace nákladu jenom proto, abychom se dostali pár drobných jako protiúčet. A již se tímto zabýváme Eh, ten, máme zákaz platný nějakých 15 let, eh, zákaz z Bazileje, tam eh, došlo k takové první kvalifikaci toxického odpadu, nicméně ta pravidla zatím nefungují, to znamená stávající status quo je nepříliš mm, užitečný. Proběhla diskuze a většina jak vyplynulo z názoru většiny, že je tu vůle opravdu e, toto e, zlepšit. Byly tu předloženy pozměňovací návrhy a vede to určitým směrem k vytvoření určitého finančního mechanismu. Také již proběhlo první setkání se stínovými zpravodaji. Ovšem nebylo jasné nalézt ten správný finanční mechanismus, se kterým by všichni souhlasili. Nicméně, co můžeme říci? Návrh komise, o tom si velká většina myslí, že není postačující. A také eh, většina nás měla záměr eh, vyhnout se tomu, že by se to přenášelo mimo eh, vlastníky lodí. Také jsme požádali právní službu, aby se k tomuto vyjádřila a v podstatě, aby odpověděli na tom, jak to provádět s vyvážením eh, toho nebezpečného odpadu, či jít cestou výjimek. Právní služba vytvořila stanovisko, které je ale důvěrné, takže já nevím, do jaké míry vás s tím mohu nyní obeznámit. Už stálo by za to Eh, o tom pohovořit, nicméně shrnuto, ano, je to legální, to, co my tu eh, provádíme, zejména proto, že záměr zákazu z Bazileje bylo vyhnout se k tomu neuspokojivému, nesprávnému zpracování nebezpečného odpadu ve třetích zemích a příslušné výjimky by tedy byly správné, pokud by se splnily podmínky stanovené v Hongkongu ale asi by bylo také eh, i dobré, aby právní služba na osvětlila eh, to, co bude na základě eh, návrhu číslo 28. Tam byl návrh na odstranění, pak já jsem předložil také návrh na druhý návrh na změnu, tam se dotýká tedy nebezpečného odpadu na území Evropské unie a já bych byl rád, pane předsedo, kdyby se k tomu právní služba ehm, vyjádřila. Tedy, ehm, jaký je názor právní služby na odstranění článku 29 jako takový? Pak další záležitost. I když se dohodneme na tom finančním mechanismu, tak co se stane tedy s těmi uh, loděmi vlajky Evropské unie, pokud budeme mít takový mechanismus? Takže máme rozhodnout o tom, aby uh, tento mechanismus bude vyplácet pouze pokud demontujeme ty lodě v Evropě nebo mezi zeměmi OECD, anebo tedy to bude kdekoliv na světě podle seznamu. Takže jak se vypořádáme s touto otázkou, jak budeme vynakládat s tímto fondem nebo s nějakým režimem pojištění nebo s nějakou kombinací obojího, protože když někoho požádáme o zaplacení, pokud tady demontáž bude pouze v Evropě, můžeme očekávat nějaké právní dopady. Nicméně, když najdeme tu řádnou právní cestu, jak se s tím vypořádat, že by platili třeba pouze ty evropské lodě, tak eh, jak to bude s těmi eh, vlastní, situací pro vlastníky lodí. Pokud tedy zase ta situace bude legální, ale omezíme to pouze na Evropu, eh, tak možná finanční mechanismus bude nákladnější vzhledem k tomu, co vše bude muset vyplácet. Takže vše, co je napojeno na ten finanční mechanismus, se musí vypořádat s tím, aby to bylo eh, profitující a aby se vše pro, provádělo správně. Buď tedy budeme eh, propagovat čistě demontáž jenom v Evropě, tím pádem ale ty nároky na finanční mechanismus budou vyšší. Když se bude demontáž provádět v jiných zemích, tak ty náklady na finanční mechanismus mohou být nižší, to zase může ovlivnit zaměstnanost na úrovni Evropské unie, proti tomu už se někteří stínoví zpravodajové vyjadřovali, takže musíme si vše řádně zvážit s příslušnými dopady. A pak i tedy opravdové rozdíly mezi tím, jaké jsou náklady na demontáž, pak je tu i určitá dimenze, která obsahuje hlavně tedy kontrolu stanovení určitých poplatků nebo vyplácení z fondu a příslušných pojištění. Jsou tu obrovské rozdíly v cenách. Každá loď samozřejmě i na konci životnosti má určitou cenu, je tam obrovské množství kovu, ale to, co zaplatíte, může být rozlišné, pokud jsou to uh, to provádějí nekvalifikovaní pracovníci, málo placení a špatně se nakládá s tím odpadem, dostanete za loď hodně peněz. Ale pokud si přejete opravdu řádné zařízení s dobře placenými pracovníky, tak samozřejmě eh, za to eh, demontáž lodí se zaplatí hodně a vy obdržíte méně a ty rozdíly jsou opravdu poměrně podstatné. Může to být až 200 eur za tunu ten rozdíl mezi eh, zařízení v Evropě nebo nějakou pláží v Bangladeši. Nicméně, ale jsou tu i určité rozdíly, pokud si budete přát ten globální režim, ať je to Bangladeš nebo Pakistan, ti mohou plnit podmínky. Pak jsou tu i ty plovoucí suché doky, to je taková no, nová a, eh, věc. Tam se to také může provádět řádně a může to být a, eh, finančně efektivní. To znamená, může to být se, i toto objevit na seznamu Evropy. Je třeba ale tedy stanovit, která ta zařízení budou plnit naše kritéria, co tedy vše odpovídá tomu řádnému, té řádné demontáži a zároveň to ještě ochraně pracující. Myslím si, že jakákoliv země, která splní tyto normy, tak se tam může objevit na seznamu, že nepůjde proti tedy těm environmentálním pravidlům ani právům pracujících um, budování lodí. Tady v tom mnoho zemí v Evropě má dlouhou historii, uh, jak v mé zemi, uh, tak i v jiných zemích, ale nyní už nejsme tak uh, konkurenceschopní. Ale pořád se o to stále ještě snažíme. V dnešní době čelíme takové situaci, nebo stávající situace je taková, kdy ten objem je nižší. Ale nějakých 95% se nachází v Číně, v Jižní Koreji, v Japonsku. U nás je to pouze vyšší objem u těch luxusních lodí. Takže stále tedy tu máme určitou kapacitu pro uh, recyklaci a demontáž loží, lodí. Byl bych rád, kdyby uh, se toto stálo ještě zachovalo, ale nestálo to příliš, nebylo to finančně příliš náročné a bylo to hlavně legální. Ovšem, tady hlavní prioritou, aby tato praxe, aby tato aktivita byla bezpečná. Pro ty neevropské lodě, protože ten a, eh, můj prvotní návrh zprávy se týkal existence fondu a výhodou toho je to, že to snižuje riziko Eh, podvodu změna vlajky a eh, že vše tedy eh, bude okamžitě operativní. Ovšem, určité nevýhody by neměly jasný dopad na lodě vlajky mimo Evropskou unii. Pak Chris Davis předložil návrh, aby tu došlo o určitý takový kombinovaný režim, kdy tedy by byly určité záruky, někdo to nazývá i pojištění, protože by mohlo docházet k lepší demontáži a, pak by to mohlo jít prostřednictvím pojištění. Ale těžko stanovíte takové standardy i pro země mimo OECD, i když budou pokryty úmluvou z Bazileje, takže zase jsou tu určité potíže ale je tu určitý nedostatek na trhu a musíme se s tím vypořádat. Chtěl bych říct, ať to budeme mít jakýkoliv mechanismus, tak to není proto, aby eh, to došlo tedy k přesouvání eh, vlajek mimo EU. To znamená, máme tu kompromis, to je taková možnost, kdy tu tedy stále zachováme ten fond, kde bude tedy povinné, aby eh, lodě přispívali a bylo by těžké, kdyby loď z třetí země se dostavila do Evropy, i když by plnila eh, veškeré záruky, ale dostavila se sem pouze jednou na území EU. To znamená, předkládám k zvážení určitou možnost, že by tedy vlajková loď třetí země se dostavila do Evropy, tak prokáže, že má finanční záruky a že tedy je to prokazatelné, protože sem dostavují často, platí všechny příspěvky v přístavech, nebo je to z určitých marketingových důvodů, a nebo zaplatí poplatek, až se dostaví do přístavu. To by mohlo usnadnit eh, určité právní problémy, dodalo by to těm třetím zemím možnost a vyhli bychom se tomu převádění mimo Evropu. A pak eh, v nedávné době eh, nevládní organizace představila určitou studii, kde se hovoří o negativních dopadech eh, cestou fondu a upřednostňují jiná řešení. My se snažíme nyní podívat na to, jak by to bylo, kdybychom šli cestou tedy pojištění nebo nějakých záručních fondů a, a snažíme se tedy optimalizovat tuto část návrhu. Také si myslím, protože v tom návrhu pana Prodyho je ta myšlenka pojištění, ovšem to používání konkrétního slova pojištění by mohlo být matoucí v tomto případě, protože určitý pozměňovací návrh se odkazuje na směrnici 2009-20 o zodpovědnosti a pojištění když vlastně u pojištění platíte za něco, co nechcete, aby se stalo, když to tady si přejeme pokryt něco, o čem chceme, aby se stalo. To znamená, ta logika je opačná a možná i komise by se k tomu mohla vyjádřit, jakou logiku tedy užívat v odkazu na, tu, na ten text z roku 2009 v rámci tedy recyklace lodi nebo ten finanční nástroj budeme nazývat úplně jinak, pokud je tu ta logika opačná. Opravdu bych byla rád, kdyby komise na toto zodpověděla. A rád bych si vyslechl i mé stínové zpravodaje, rád bych eh, začal sepisovat kompromisy, um, kompromisní návrhy, ať tedy půjdeme cestou jakéhokoliv finančního mechanismu, možná tedy ten fond skombinovaný s nějakým záručním fondem i pro ty eh, lodě třetí země a zachovat fond pro eh, lodě Evropy. Pokud by tu bylo tedy nějaký ten režim záruk či pojištění, pokusíme se najít tu úplně nejlepší funkční možnost, protože je tu určitá obava, že by se tu otevřela cesta pro určité podvody, kterých by využívali vlastníci loď, kdyby se tedy eh, uvolnil ten fond a nebo došlo ke změně vlastníka lodi, jak by takové situace dopadly. Já vím, že je tu podstatný zájem na to, aby tu byl takový nástroj, aby to nepostavilo Evropu do nevýhodné situace, aby se vylepšila konkurenceschopnost v této oblasti. My si přejeme mít i tyto oblasti pokryty a očekávám tady debatu na toto téma. Setkal jsem se také s irským předsednictvím, přistupuji k tomu velice konstruktivně, také mají zájem na rychlý postup, snaží se najít dobrá řešení na tuto problematiku a myslím si, že stojí za to využít této příležitosti. Děkuji. Děkuji eh, Karlu Šliterovi. Nyní předám slovo právní službě. Luka Pizagio, prosím, máte slovo. Thank you, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jenom velmi stručně, abych zareagoval na otázku zpravodaje otázku v tom smyslu, jaké byly právní dopady případného vypuštění článku 29 eh, návrhu nařízení. Eh, článek 29 eh, je ustanovení, které, které výjímá příslušné lodi z alternativního nakládání s odpady. Takže vlastně jde o to rozhodnout se mezi hongkongským a bazilijským systémem. Je to poměrně složitá problematika, ale Eh, na první pohled eh, řekněme, že jsou zde dva hlavní dopady. První je na právní jistotu, protože tady máme dva soubory pravidel, eh, které teoreticky oba se týkají lodí a jejich demontáže, likvidace. Na druhé straně se také týkají nebezpečného odpadu a nařízení o recyklaci lodí se má týkat specificky tedy lodí. Pokud tam nebude žádné ustanovení jaký systém eh, bude uplatňován, kdy, v kterých případech, tedy pak eh, vznikne právně nejistota. Nebude jasné, kdy je nadřazený který instrument, nebo zda mohou být oba uplatňovány naraz. Takže toto je jaksi otevřená otázka, čistě právní, a je třeba ji nějak ošetřit. Druhý dopad, který zde vidím, eh, se týká vlastně celého cíle Hongkongské umluvy. Já to chápu tak, že Hongkongská umluva a návrh nařízení, který ve skutečnosti přejímá tuto umluvu a v některých eh, momentech zachází ještě dále. Cílem je tedy vytvořit, vytvořit specifický režim pro lodi, který by byl alternativou k systému bazilejskému, k systému bazilejské umluvy a to kvůli potížím s prováděním bazilejského systému, zejména to je odpadu z lodí z hlediska monitorování, prosazování a tak dále. Strany bazilejské umluvy vyzvali IMO, aby vypracovala návrh specifických nářízení pro recyklaci lodí a opakovaně indikovali, členské státy, že, bych, že bychom neměli zdvojovat regulaci eh, pro stejné oblasti, pro stejná témata. Z čehož, jak, jak se, se zdá vyplývat, že obě umluvy mají být vnímány jako komplementární. A já to chápu tak, že i kdybychom zároveň eh, aplikovali hongkongskou a bazalejskou umluvu, to znamená eh, umluvu týkající se lodního odpadu a odpadu z lodí a zároveň nařízení naše tak tím bychom se vlastně vraceli do statu quo. To znamená, že problémy, na které nyní narážíme při provádění bazilického systému, by i nadále přetrvávaly. A účel celé věci, celé, celého tohoto snažení, eh, kdy tedy byla navržena Hongkongská umluva a eh, vytvořen návrh eh, tohoto evropského nařízení, by vlastně přišel vníveč, protože bychom nakonec eh, setrvali v naprosto stejně problematické situaci. Takže tolik ode mne úvodem. Děkuji. A nyní dám slovo stínovým zpravodajům. Nejprve Kristof. Myslím, že tady stojíme před problémem, na tom se jistě všichni shodneme. Je zde problém s demontáží lodí a Eh, globální odpovědi, globální řešení představuje Hongkongská omluva. Řešení vypracované komisí tedy by nemělo eh, být nic velkého, žádný velký problém, ale eh, pan Šliter a další kolegové se domnívají, že hongkongská omluva nestačí, že je tam příliš mnoho, že to je příliš děravé, že to je trošku jako emmental, je tam málem víc vzduchu než síra. Já sám to vidím tak, že toto vnímání situace je patrně správné. Je možné, že hongkongská umluva, respektive patrně hongkongský systém nebude stačit. Samozřejmě uvidíme teprve, až to vstoupí v platnost, ale patrně toto je eh, reálný odhad situace. A můžeme jít tedy, máme nyní dvě možnosti. Jedním z nich je eh, model pojišťovací, a pak je ještě druhý model. Já si myslím, že je velice obtížné rozhodnout se mezi tě, těmito dvěma možnostmi. Vezmeme-li v potaz, jak dlouho eh, nám trvala jaksi fáze učení, kterou jsme ještě úplně nedokončili, přizváme experty, máme studie a tak dále. A tady jde o dvě radikálně odlišná, odlišné scénáře. Buď tedy fond, anebo nějaký typ pojistného režimu. Jakmile se rozhodneme mezi těmito dvěma scénáři, budeme muset rozhodnout, kdo do toho bude přispívat finančně, které lodě. Za to budou pouze lodě s evropskou vlajkou anebo všechna plavidla. Z mého pohledu je nesmírně důležité, aby toto bylo harmonizováno. Eh, kdo může získat plnění poté z toho fondu nebo z toho pojištění? Mně se líbí, že bychom e, to nastavili tak, že do toho budou přispívat všechny lodě světa pod všemi vlajkami světa, ale pouze plavidla EU budou moci čerpat e, finanční podporu. Poté e, tady vyvstává zřejmý problém. Už jsme měli několik konfliktů s našimi globálními partnery v oblasti přepravy, lodní přepravy a tak dále. Takže ať přijmeme cokoliv, musí to být stále konsistentně. Ti, kdo budou přispívat do toho Eh, mechanismus budou muset mít možnost je také finančně nějak čerpat a musí to být nějak harmonizováno. Dále, kromě umluvy, musíme řešit také problém eh, registrace, přeregistrace lodí pod jiné než evropské léky. Riziko tohoto jevu, pokud, jsem správ, pokud vím, pan, pokud to správně chápu, návrh pana Prodyho a pana Davise eh, je mi bližší, protože více řeší tento problém. Kromě toho se musíme rozhodnout, kterým eh, závodům, u kterých závodů ve světě bychom měli povolit eh, demontáž a likvidaci pouze eh, zařízení v EU, anebo jakýkoliv ekologický zpracovatelský závod ve světě. Já bych volil tu druhou variantu. A i když si myslím, že se dokáže v tom zorientovat jakž takž, stále tady mám jeden velký otazník. Já bych jej asi nazval hodnocením dopadů. V tom nejsme zrovna nejlepší, ale eh, jaké budou reálné dopady této věci? A jaké budou dopady toho, pokud zvolím tento směr anebo jiný směr? Právě jsme obdrželi zprávu nevládních organizací s novými návrhy, s novým návrhem. Dobrá, můžeme se na to podívat, ale prosím, eh, s tímto již přestaňme. Já nebudu jednat a zapisovat texty na základě takových věcí. Já tady mám takový pocit, že eh, tady ten postup, který uplatňujeme v tomto případě patrně znamená nekvalitní legislativní tvorbu. Dobrá, máme zde eh, některé skvělé nápady, musíme se mezi nimi rozhodnout. Opřejmě řečeno, kdybych se měl rozhodnout nyní, a měl bych na to raději více času, ale kdybych musel nyní, patrně eh, bych se přiklonil k pohledu pana Prodeho a Davise, to znamená model pojištění nebo eh, nějaký záruční, tady finanční model, tam by patrně byl nejvhodnější, ale přesto si myslím, že bychom měli věnovat ještě trochu více času analýze jiných systémů v jiných oblastech, eh, které se již využívají jaké by byly dopady na eh, ten fenomen eh, přeregistrace mimo EU, eh, co k tomu říkají zainteresované strany, zainteresované subjekty. Já si myslím, že si musíme dát chvilku na rozmyšlenou. A potom, nebo respektive, já jsem tady vyjádřil svůj názor, až budete vypracovávat kompromisy, pane zpravodaj, aspoň víte, jak je můj postoj. Děkuji, pane Filnere. A nyní Vittorio Prodi, prosím. Eh, grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. A já bych rád poděkoval panu zpravodaji za vykonanou práci. Možná se to mohlo udělat více, co se týče transparentnosti šíření těch návrhů a příslušných stanovisek, ale vím, že ne vždy máme dostatek času, není to nedostatek vůle. Nicméně zopakuji, co jsem již vyjádřil tady k tomuto nařízení. Zdá se, že je třeba hovořit také o slučitelnosti, právní slučitelnosti nařízení a příslušných mezinárodních eh, norem. Všichni víme a vyslechli jsme si stanovisko právní služby, ale zřejmě ne všichni eh, si přečetli také stanovisko právní služby rady, protože ta poukazuje právě na ten problém s eh, slučitelností a to se napojuje také na určitý souhlas mezi tímto textem a pak určitou strategii pro evropský růst. Tam se hovoří o surovinách a také o účinnosti zdrojů a také o principu znečišťovatele a plátce anebo o rozšířené uh, zodpovědnosti producentů, anebo také o těch důležitých otázkách, které se napojují na eh, odpad. Takže tato žádost o opětné užití, o recyklaci, to je dobré, ale možná by se to mohly změnit také cíle a závazky Unie napojené na růst a na zaměstnanost. Tady ve výboru jsem si vyslechl komisi, jak hovořila a vlastně ve prospěch azijských e, zařízení a podniků na demontáž místo by upřesnostnila ty evropské. Vzhledem k tomu, že není kapacita na úrovni EU, řekla, necháme e, demontáž na e, pročiněny a v podstatě i bazilejská úmluva k tomu vede. To znamená, i ty e, naše přístavy, ve kterých se to provádělo, nyní tuto aktivitu už nebudou mít, já nevím. Možná bychom se měli snažit tedy um, o jiné řešení, ať to půjde cestou změny vlajky, ale bude to nějak lepší, lépe řízeno a potom také příslušné poplatky, ať je budeme nazývat jakkoliv, ale nepřeji si, aby to bylo příliš zatěžující. Měl by to být nástroj, který bude užitečný a přínosný pro všechny. Um, bylo by to takové určité, řekněme, pojištění pro recyklaci pro jakoukoliv loď, která pluje v evropských vodách a pokrývalo by to, řekněme, v uvozovkách ten pohřeb té lodi, který by zároveň respektoval životní prostředí a proběhlo by to v zařízení, které jsou uznány na základě plnění ekologických norem. A pojišťovny by s tím souhlasili, vlastníci lodi také. A pak jediný problém tedy je ten vysoký počet poměrně hodně starých lodí, které je třeba okamžitě v nadcházejících pěti až deseti letech zrecykloval, takže by asi stálo za to vytvořit nějaký ad hoc dočasný fond, který by umožnil tedy eh, takto zpracovat eh, udržitelný počet eh, lodí Eh, možná nějaký fond podobný nějakému pojištění, i když by to bylo ještě nahony vzdálené od toho fondu, které, který navrhuje pan zpravodaj. Řekněme určitý bankovní účet pro recyklaci. Možná na tom příštím zasedání bychom mohli se stínovými zpravodaji pohovořit o této konkrétní věci, ale z toho, co vím, rada to má ještě hodně problémů, kromě samotného ověření právního základu podstaty tohoto nařízení. Vím, že komise vytvořila ad hoc pracovní skupinu na vytvoření strategie pro um, evropské doky a loděnice. Já bych navrhl takovou určitou environmentální pracovní skupinu, kde se zahrnou přepravci a společně s lidmi z životního prostředí. Dnes eh, také probíhá setkání se zástupci um, loděnic. Vím, že tu jsou opravdu velice negativní dopady, ztráta pracovních míst. A já věřím tomu, že pokud jsou tu loděnice, které jsou schopné budovat, eh, stavět lodě, tak je rozhodně mohou i rozmontovat to by byla záruka toho, že tedy tato práce bude provedena a zároveň se budou respektovat pracovní podmínky i životní prostředí. To je zásadní. Chris Davis. Děkuji a nyní Chris Davis. I read with much interest... Děkuji. Eh, včera naše vláda eh, se vyjádřila k těm pozměňovacím návrhům předložených poslanci k této zprávě a zřídka eh, vidím to slovo nevítané, používané tak často, tak si říkám, zda je to odrazem toho, jak je situace vypídá na radě. Takže to jednání mezi parlamentem a radou bude tak těžké. Rada asi podpoří Čechy, Slováky, Rakušany, Lucemburčany a Maďary tady v této věci. Spravodaj se ve zprávě odkalizuje na ten krutý kapitalismus, ale je to také krutá globalizace. V podstatě používáte lodi tak dlouho, jak chcete, pak přeregistrujete vlajku takovým či jiným směrem a to je způsob, jak se situace kontroluje a v podstatě zajistíte, že se toho zbavíte, abyste tedy dostal tu nejlepší možnou cenu a nestaráte se o zdraví pracujících ani o životní prostředí. Návrh komise je určitě dobře myšlený, za to děkuji komisi, ale je třeba eh, urychlit eh, základy v hongkongské úmluvě. V první řadě je třeba ale přijmout hongkongskou úmluvu, protože těžko si představíte, že by to eh, jako takové vyřešilo všechny problémy. Možná komise by se k tomu mohla ještě vrátit, ale i když bude přijata hongkongská úmluva minimálním počtem členských států nebo tím minimálním požadovaným počtem, pak ta otázka změny vlajky bude stále ještě možná pro mnoho lodí, kteří budou obcházet pravidla. To se nezastaví, ta přeregistrace lodí nebo že se budou jednoduše eh, demontovat lodě na plážích, pokud tedy eh, dojde k takovým omezením z hlediska znečišťování. Takže celý ten problém této věci je právě tento. Můžeme tu hovořit o 90% všech eh, lodí, které tedy eh, přichází k demontáži a tam se obcházejí pravidla a to se snaží řešit pan zpravodaj. A jak říká, eh, jsou tu návrhy, například můj 181, který propojuje právě ty uh, finanční prostředky nebo určitou půjčku, že nemusíte mít vyloženě peníze eh, na roku, může to být napojeno na určitý kapitál. Takže já to napojuji na stávající legislativu EU, ale eh, samozřejmě je zapotřebí si klas celou řadu otázek, kdo vlastně bude kontrolovat ty finanční prostředky a jak se získají ty finanční prostředky v tu správnou dobu, kde je potřebujete použít a je třeba si také vysloužit parlamentní podporu pro taková opatření a pak to projde jednáním na radě a proto předtím musíme odpovědět na tuto otázku, aby tomu ten balíček odolal, jak legálně, tak z praktického hlediska. Jak to bude dopodrobna pracovat, zda je to proveditelné, no a pak jsou ty otázky nákladu. Určitě se na to zeptá někdo. Když Christopher říká, že potřebujeme zhodnocení dopadu, to je rozhodně smysluplné, protože jsou to otázky, na které potřebujeme odpovědě. Nemůžeme říct komisi děkujeme, položit to na stůl, ale pak vlastně to někdo musí zpracovat. Eh, parlament musí využít této příležitosti a dát tomu nový směr a předložit návrhy, aby se ta situace konečně vyřešila. Můžeme to tedy tak udělat, ale musíme to udělat pořádně. Takže podívejme se to na ten časový harmonogram, neuspěchejme to. Já si myslím, že ta legislativa bude mít omezený dopad, takže není uh, smysluplné to příliš urychlovat. Um, vezměme si svůj čas, který budeme mít zapotřebí. Můžeme úplně nevyhrát, ale aspoň si zachovejme důvěryhodnost. Děkuji, Chrisy. A nyní kolega Pěto von Dál. Děkuji, pane předsedo. Já mám pár připomínek k obsahu toho ustanovení, ale také řeknu něco k tomu procesu, k obsahu. Já si myslím, že všichni jsme proto, aby, proti tomu, aby nadále byly demontovány lodi na plážích. To je praxe, která rozhodně musí skončit. Také musíme nějakým způsobem eliminovat riziko, že eh, bude docházet ke změně vlajky, aby se majitele lodi vyhnuli různým eh, poplatkům a problémům určitě je pro nás tohleto téma obrovskou zodpovědností. Ehm, podívejme se třeba na otázku nezaměstnanosti i v oblasti eh, budování lodí. Myslím si, že tedy musíme zvýšit tu zaměstnanost právě tím, že budeme se zaměřovat na eh, rušení eh, toho demontování na plážích a že budeme předcházet změnám vlajky. Takže tady mám takový návrh. Zaprvé si myslím, že potřebujeme více času. V tuhle chvíli, když se díváme na pozměňovací návrhy, tak si myslím, že prostě potřebujeme delší dobu na to, abychom se mohli věnovat těmto třem zásadním otázkám s odborníky, abychom opravdu mohli navrhnout co nejlepší model pro dosažení těchto tří cílů A myslím si, že ten bod, který jsem zmínil o zaměstnanosti, je obrovsky důležitý a měl by tam být zahrnut. Když eh, ještě se můžeme podívat také na otázku evropských fondů, které bychom v tomto sektoru mohli využít. Myslím si, že asi mě napadne třeba 20 důvodů, proč o tom nediskutovat, proč o tom nediskutovat jako jakési proměné, ale já si myslím, že přeci jenom by to mohla být taková výzva pro nás, pro všechny. A je ale fakt, že na to, abychom se takovéhle výzvy věnovali, budeme potřebovat více času. E, potom samozřejmě spolu s tím e, irským předsednictvím e, bychom se mohli věnovat tomu, že ten proces trošku zpomalíme, že jej zbavíme politické výbušnosti a třeba si kladu otázku, nestalo by za to mít nějakou studii posouzení dopadů nebo nepodívat se na to, jak, jaké problémy, 10-15 nejdůležitějších problémů bychom si definovali. Potom mám třeba otázku nějaké možnosti nějakého fondu nebo pojistky. To pro mě není zase tak strašně důležité. Pro mě je nejdůležitější položit si otázku, jak můžeme zvýšit zaměstnanost a zároveň se vyhnout rizikům změny vlajky a eh, demontování lodí na pláži. Prosím, nedělejme z toho ale politickou debatu. Děkuji. Paní Pilc. Děkuji. Já si také myslím, že musíme okamžitě ukončit to demontování lodí na pláži. My jako tým, jako celý Evropský parlament se proti tomu musíme postavit. Je absolutně neakceptovatelné, aby lidé v Bangladeši nebo i v jiných zemích dávali v šanc své zdraví nebo někdy i své životy, jenom proto, aby eh, majitelé lodí z toho měli vyšší profit. Víme ovšem, že tohle to je celosvětový biznis a v podstatě by to potřebovalo nějaký mezinárodní režim, který by eh, tohleto téma řídil. Samozřejmě se musíme také zaměřit na to, aby eh, některé věci byly prostě pro ty majitelé lodí, majitelé lodí neatraktivní. Máme k dispozici vícero eh, finančních mechanismů, které by v podstatě mohly poskytnout určité finanční pobídky. Mám k eh, dispozici také některé studie neziskových organizací, které by nám vlastně mohly pomoci. Takže tady třeba by to mělo být tak, že všechny lodi by se měly účastnit toho finančního systému. Náklady na ekologicky šetrné demont, demontáže nemohou být externalizovány. Změny vlajek, obzvláště na konci jejich životního cyklu, musí být opravdu velmi finančně neatraktivní. A potom potřebujeme také nějaký systém zodpovědnosti pro eh, stavitele lodí tak, aby řada těch toxických látek se do těch lodí v první řadě vůbec nedostala. A kromě toho potřebujeme také efektivní kontrolu a provádění nařízení, který, která už máme. Eh, potom otázku bankovního pojištění. Tady bychom měli zvažovat pouze instituce, které mají sídlo v Evropské unii, protože všechno ostatní otevírá dveře zase různým podvodům. Jak přesně by takové řešení mělo eh, vypadat, to ještě není jednotlivým frakcím úplně jasné, ale eh, jsem ráda, že všechny frakce se shodnou na tom, že eh, potřebujeme něk, ně, nějaký takovýto nástroj, který by měl za účel, abychom učinili tedy to, ty demontáže na plážích co nejméně atraktivní. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. A Nyní ještě dva další řečníky máme. Sikaradakis a paní Grostet. Prosím, jenom dvě minuty máte k diskuzici, protože potom ještě dám slovo zpravodaj a potom máme pana ministra v pět hodin. Takže Sikalida, prosím, pan kolega. jsme měli problém. Já bych chtěl poukázat na jednu věc, eh, upozornit. Jedná se o globální záležitost a my se tu snažíme vyřešit problém, ke kterému dochází i hodně daleko, protože k tomu vlastně nedochází v Evropě. To znamená tady montáž na pláži a příslušné dopady pro pracovníky. A ty nástroje mohou být teoreticky neúčinné. Opatrnější strategií by pak bylo vylepšit eh, otázku přijetí hongkongské úmluvy a to co nejrychleji, aby to v tomto odvětví loďařství eh, dobře fungovalo. Tak to ostatně fungovalo v minulosti. V podstatě, když hovořím o lidech v Pákistánu, o jejich pracovních podmínkách, tak já vidím v mé zemi lidi z Pákistánu, kteří tam přicházejí za prací, docházejí tam nelegálně a někteří i umírají, když překonávají hranice na cestě do Evropy. To proto, že nemají práci v jejich zemi a pak zemřou, když se snaží Eh, překročit hranice, anebo se například utopí na lodích, na cestě na lodi. Takže to není vždy jednoduché rozhodovat o jejich životech. A já nevím, z kolika z nich jste se setkali eh, v posledních měsících, že by se eh, s vámi, si s vámi pohovořili o tom, že si přeji, abyste nějakým způsobem regulovali jejich pracovní podmínky. Děkuji, paní Grostet. Eh, Já si myslím, že tady toto nařízení skytá krásnou příležitost. Já vůbec nesouhlasím s tím, co zde zaznělo před chvílí. Máme zde úžasnou příležitost eh, revitalizovat některé přístavy Evropské unie eh, s tím, že požádáme, aby se zaměřili na recyklaci lodí. Tím bychom vyřešili jednak problémy životního prostředí, jednak problémy hospodářské v oblasti zaměstnanosti pro evropské pracovníky. Samozřejmě zde princip znečišťovatel platí, to znamená, jsou to loďaři, kteří nesou odpovědnost a musí eh, platit. Je naprosto nutné, aby tento text obsahoval povídku pro eh, loďaře, aby recyklovali své lodě v evropských přístavech a proto potřebujeme nějaký finanční mechanismus. Já se domnívám, že musíme pracovat eh, s představou fondu, do něhož by majitelé lodí museli přispívat a pokud bychom, pokud bychom chtěli dosáhnout dohody s radou, pak je na nás, abychom vypracovali návrhy dostatečně konkrétní, dostatečně promyšlené, dostatečně objektivní a pragmatické, tak abychom dokázali přesvědčit radu a posunout tuto věc ku předu. Já se nyní obracím na zpravodaje. Já si myslím, že tady skutečně budeme-li chtít, se rýsuje možnost posunout situaci ku předu a zvrátit ten trend. Skutečně 80% recyklace eh, lodí v azijských zemích, s tím je třeba skoncovat, protože to tam probíhá ve špatných podmínkách a navíc jsou to pracovní místa, která nám odcházejí jinam. Práce, která uniká z Evropy a proto musíme učinit maximum u tohoto nařízení pro rozvoj recyklace v evropských přístavech. V tom já tady souhlasím eh, s, se zpravodajem, ale třeba hrát nejlepší možná řešení. Děkuji a nyní ještě stručně komise, prosím. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jmenuji se Julio Gartia Urges, jsem šéfem oddělení pro eh, nakládání s odpady na DG pro eh, životní prostředí. Nejprve chci vyjádřit naše eh, poděkování za všechnu práci, kterou vykonává váš výbor v této věci. Je to určitě velmi důležitý problém. Jak má ředitelka paní Sledat Blanko vám řekla před pár týdny, tisícovky lodí se každým rokem demontují, likvidují eh, v nepřijatelných podmínkách z hlediska eh, životního prostředí z hlediska sociálního na plážích jeho východní Asie. Eh, požádali jste mne, abych se konkrétně dotkl finančních pobídek a režimu pojištění případně k tomu pojistnému režimu. Svým způsobem eh, jsou naše pocity smíšené, protože na komisi nás značně znepokojuje administrativní dopad věci zátěž, eh, kterou řízení jakékoliv finanční pobytky může vytvořit. Určitě mezi těmi alternativami, které se projednávají, eh, by ten pojištný, pojistný režim patřil k těm nejméně zatěžujícím nástrojům, ale sdílíme vaše obavy, že tento mechanismus není dostatečně to je řádně koncipován pro dosahování těch cílů, kterých si přejete dosáhnout. Finanční mechanismus pojistného typu má za cíl chránit majitele lodí před riziky, která jsou mimo jejich kontrolu. A v tomto případě by to riziko vzniklo rozhodnutím eh, samotného majitele lodi. Takže my se domníváme, že tady skutečně nejde o nejvhodnější mechanismus pro tuto oblast. A skutečnost, že řízení tohoto finančního nástroje bylo jednodušší než eh, u alternativ, podle nás není argument, který by byl dostatečný pro to, abychom se přiklonili právě k této alternativě. V každém případě bych rád vysvětlil, že komise zde vnímá základní dilema, kterého se dotkli již někteří z vás, a totiž jde o volbu mezi prováděním nebo implementací finančních pobídek pro, pouze pro evropské lodě nebo i pro mimoevropské lodě. Toto Eh, dilema, nemá žádné jednoduché řešení. Ať zvolíte jakoukoliv možnost, jakékoliv řešení, může se stát, že vznikne velice, vzniknou velmi složité politické a právní eh, problémy eh, v případě režimu zahrnujícího pouze lodě EU a zároveň by tím vznikala pobídka pro přeregistrovávání lodí mimo EU. Další aspekt, který bych rád vyzdvihl, komise zapracovala do své analýzy také možnost vyvinout finanční mechanismus ještě předtím, než budeme předkládat eh, legislativní návrh. A analýzy, které jsme provedli a také reakce zainteresovaných subjektů ukázaly, že možná nejlepší možnosti, nejlepším řešením je zavést eh, silný eh, systém, který bude odrazovat majitele lodí od neplnění předpisů pro recyklaci lodí. Sankce mohou představovat negativní pobídku pro majitele lodí, která by byla stejně silná jako zavedení nějakého finančního mechanismu. Tolik ode mne děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano, děkuji. A nyní ještě pan eh, zpravodaj Šleter. Prosím, Karle. Myslím, že Petr van Dalen a Chris Davis to tak trochu schrnuli. My chceme tyto cíle, nechceme eh, nechceme eh, podporovat přeregistrování lodí jinam, eh, chceme systém, který bude skutečně fungovat. Pro mě žádná z těch možností není prestižnější, ale musím být opravdu přesvědčen o tom řešení, které zvolíme, že bude funkční Tady jde o e, případ, kdy všichni z nás e, vidíme, sledujeme podobný cíl, jenom e, nemáme stejnou představu o tom, jak jej dosáhnout. Samozřejmě potřebujeme chytré řešení, ne hlupé. Musíme se strefit do správné možnosti. Kristofere, vypracovává se hodnocení dopadů. První předběžný návrh dostaneme příští týden a 6. února má být hodnocení dopadů dokončeno. A pro jednou toto hodnocení dopadů bude skutečně nám eh, nápomocno v rozhodování. Nebude to pouze papír, kterým se budeme navzájem proti sobě mávat. Podívejte, měl jsem pravdu, eh, ty jsi se mýlil. Skutečně potřebujeme eh, nějaké podklady pro rozhodnutí. A ano, pane Prodej, potřebujeme to pečlivě ošetřit potřebujeme řešení, které bude fungovat. Pokud je hongkongskou mluvu, víme, že to bude trvat ještě dlouho a když eh, to bude zavedeno, nebude to stačit. Eh, komise se ve svém návrhu snaží eh, ošetřit některé nedostatky hongkongské omluvy. Já tady vidím ještě další mezery. Takže snažme se, aby Evropa měla funkční režim a pokud bude možnost, aby to fungovalo mimo Evropu, tak to bude ještě jaksi vedlejší. Přínos věci také důležitý, protože je třeba řešit ty důsledky naší spotřeby. Eh, dovážím zboží na lodích a vlastně potom demontáž těchto lodí zabíjí lidi a ničí životní prostě mimo Evropu. Samozřejmě není to snadný problém. Krysy, no britská vláda se nestaví zrovna pozitivně k našemu návrhu, ale já jsem se setkal se zástupci britské vlády a s dalšími a nikdo neřekl, podívejte, eh, celý ten finanční mechanismus se mi nezdá. Eh, říkali spíše, hm, zajímavý návrh, no říkám se, jak to zařídit, aby to fungovalo, ale nikdo neříkal, eh, to je úplný nesmysl, na to zapomeňme. Že pokud chceme, aby se to povedlo, bude to plně záviset na naší kreativitě, naší fantazii, na schopnosti nalézat eh, inteligentní řešení při zvážení jejich dopadů. Já jsem přesvědčen, že to dokážeme. Snadné to nebude. Ve skutečnosti je to velmi obtížný problém, ale eh, nepotřebujeme úplný zázrak. Je to někde mezi obtížným problémem a zázrakem, tak eh, doufejme, že náš parlament bude dostatečně inteligentní. Pane ministře, promiňte, že jsem vám ubral trochu času, ale v této věci budeme určitě spolupracovat, takže byste si mě eh, stejně musel vyslechnout v této věci, tak už vám to nebudu jindy opakovat. Děkuji mnohokrát Karlu Šliterovi. Já e, předpokládám, že budeme hlasovat 19. února. To ale ještě není úplně jasné, ještě si to musíme potvrdit. Pan zpravodaj se dívá trošku skepticky, takže uvidíme. A hlasování v plenárce taky ještě není úplně e, jasné. Takže si to ještě upřesníme. A nyní e, vítám irského pana ministra pro životní prostředí, pospolitost a místní vládu. Věřím, že to bude obrovsky zajímavé. Ještě jednou tedy vítám nás, pane File Hogene. Byli jsme v kontaktu v celé době příprav předsednictví. Řadu témat, které ní zmíníte, už jsme tak trošku před připravili. A Věřím tedy, že s vaší pomocí nyní se posunou ku předu i v přivědnávání na radě. E, ještě bych rád připomněl, že nás čekají další důležité body. Za prvé e, máme finanční vyhlídku, pod to spadají i programy live, ale také nadcházející zemědělská politika. Dneska se hlasovalo o tomto tématu. Hovořili jsme s kolegou z zemědělského výboru. Věci se posunuly kupředu trošku jiným směrem, takže my teď budeme muset zase zvážit, jaké změny v té zemědělské politice budou mít, jaké budou mít dopady na eh, životní prostředí, na klimatické změny a tak dále. Eh, nesmíme zapomínat například na automobily, eh, hraniční limity pro emise výhledem do roku 2020. Máme také právu, zprávu, která je obrovsky důležitá pro ochranu životního prostředí. Hovoří se zde o takzvaném backloadingu, jak budeme v Evropě pokračovat v otázce klimatických změn, klimatické politiky a já si myslím, že eh, funkci, funguje systém eh, emisního obchodování, ale já si myslím, že ještě úspěšnějším řešením, ještě lepším řešením je redukce eh, samotných emisí CO2. O tom se zřejmě budeme bavit více zítra. Zajímavé také bude, jak se k těmto otázkám postaví rada, co k tomu navrhne a tak dále. Eh, potom nás tedy bude v, eh, v březnu čekat vyjednávání o SAGu, o kterém budeme hlasovat tady ve výboru v únoru. Takže nás čeká opravdu hodně věcí do budoucna řekl bych tak ve vyhlídce do, v, v příštích šesti měsících. Čeká nás také eh, environmentální akční program, také otázka vod a eh, dopadu na životní prostředí a ilog. To je tedy nepřímé využívání půdy. To jsou velmi komplexní témata a tím eh, tedy vlastně nahrávám vám, pane Hougene. Myslím si, že vás čeká hodně práce, určitě se nudit nebudete a nyní bych vám rád dal příležitost, abyste představil své priority. Eh, máte na to 10 minut. Pak nás zase bude čekat diskuze. Kolegové a kolegyně budou mít příležitost klást otázky. Nejprve položí otázky koordinátoři a potom další poslanci. Nyní máte slovo. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení eh, poslanci a poslankyně, je pro mě obrovskou ctí, že jsem dnes zde s vámi a že mohu tedy představit naši agendu pro oblast životního prostředí. V žádném případě nejsem v Evropském parlamentu poprvé. Víte, že eh, po svém jmenování, které proběhlo před dvěma roky, jsem eh, začal eh, otevírat prostor pro diskuze s Evropským parlamentem, protože já věřím, že Evropský parlament hraje ústřední roli při fungování evropských institucí. Takže už v říjnu 2011 jsem se začal setkávat s různými člen, členy tohoto výboru, jak v Bruselu, tak i jinde. Samozřejmě i dnes jsem měl další setkání s některými kolegy. Také jsme se setkali minulý měsíc na konferenci v Doha o klimatu. Ještě jednou vám všem děkuji za to, že jste mi věnovali tolik svého času a pomohli jste mi tak plánovat naše předsednictví. Myslím si ovšem, že vaše práce nepřijde nadarmo a že naše předsednictví tím spíše bude úspěšné. Určitě víte, irské předsednictví se koná v době velmi náročné eh, ekonomické situace. Je zřejmé, že nemáme žádná jednoduchá řešení, nemůžeme se jenom tak vrátit k nějakému modu eh, fungování typu business as usual. Eh, máme ovšem strategii do roku 2020. Máme strategii, která nás posune ku předu. Chceme vytvořit chytrou Evropu, udržitelnou Evropu a inkluzivní Evropu. A tohle to je vlastně kontext, jakýsi rámec našeho předsednictví, které má zajistit eh, stabilitu, pracovní příležitosti, růst, eh, udržitelný růst zejména. A chceme se zaměřit samozřejmě na eh, principy, zásady udržitelnosti ve všech politických oblastech. Máme samozřejmě své priority, které mají přivést Evropu k tomu, aby se stala ekonomikou eh, nízkouhlíkovou a eh, při, přívětivou k životnímu prostředí. Takže teď se tedy podívám konkrétně na oblast životního prostředí a na naši eh, environmentální strategii. Jaké jsou naše klíčové prvky v této oblasti i mezinárodní, na mezinárodním poli? Tak zaprvé máme sedmý environmentální akční program, který je vlastně jakousi takovou vlajkovou prioritou našeho předsednictví. Uvedeme v podstatě v provoz eh, určité klíčové prvky strategie Evropa 2020, zejména tedy eh, vlajkové iniciativy o um, u, užívání um, energetických zdrojů. My navazujeme na práci kyperského předsednictví, které odvedlo úžasnou práci a máme velmi ambiciozní cíl a sice chceme dosáhnout dohody v prvním čtení s parlamentou. Předpokládáme tedy, že by to mělo být v červnu. Já vím, že to je ambiciozní, ale myslím si, že by se nám to mohlo podařit. Další bod pro naši environmentální strategii je Eh, evropská strategie pro přizpůsobení se klimatickým změnám. Zase tomu eh, přiřadíme vysokou eh, prioritu. Co se týče legislativy, máme před sebou obrovské portfolio práce. Já bych se chtěl zaměřit zejména na ty nejdůležitější priority – Takže zaprvé zde máme velmi, eh, dva velmi důležité návrhy. Jednak jsou to emise eh, CO2 z nových automobilů a dodávek. Opět doufáme, že dosáhneme dohody v prvním čtení. Také chceme eh, se zaměřit na dvě pozměňovací návrhy u systému obchodování s emisemi. Tady opět doufáme, že v oblasti aukcí uhlíkových eh, povolenek dosáhneme dohody v prvním čtení. Tady v podstatě jde také o jakési eh, ukázání dobré vůle vůči eh, letectví. Tady máme takzvanou iniciativu Stop the Clock, kde se snažíme tedy dosáhnout také dohody v prvním čtení. Máme celou řadu dalších legislativních návrhů v oblasti klimatu, které nedokončíme během našeho předsednictví, ale přeci jenom bychom je rádi nadnesli. Zaprvé máme návrh eh, ještě více redukovat určité skleníkové plyny, eh, které obsahují fluor. A za druhé tady máme návrh, eh, který se týká směrnice eh, z nepřímé změny eh, užívání půdy. Zde budeme mít orientační rozpravu v průběhu rady, která proběhne v březnu. A potom předáme ten, toto téma, tento dosie litevskému předsednictví. Dále máme prioritní látky ve vodě, to je téma, kde ještě je řada věcí, které je potřeba doladit. Opět budeme s vámi pracovat na, na tom, abychom dosáhli dohody v prvním čtení. Už jste tady hovořili o otázce recyklování lodí. Tady tedy jde o to, aby jsme nezapomínali jak na otázky životního prostředí, ochrany životního prostředí, ale také eh, ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků který v této, kteří v této oblasti pracují. Eh, potom komise navrhuje eh, pozměnit eh, směrnici o bateriích. Tady jde o baterie, které přesahují určitou míru kadmia. I zde chceme dosáhnout dohodu v prvním čtení u tohoto tématu. Dále, co se týče programu LIFE, zde bych pochválil kyperské předsednictví, které dosáhlo velkého pokroku je to v podstatě propojeno s e, víceletým finančním rámcem pro leta 2014 až 2020. Jinak my se také e, chceme zaměřit na otázku e, přístupu ke genetickým zdrojům. Tady jde o ratifikování Nagojského protokolu, který umožňuje regulování přístupu k tradičním genetickým zdrojům, zejména v rozvojovém světě, a jak výhody z těchto zdrojů bychom eh, měli navzájem sdílet s poskytovateli i s eh, domorodým obyvatelstvem či s různými místními komunitami. O tom budeme mít opět eh, orientační rozpravu a předložíme potom zprávu o pokroku v červnu, kterou předložíme tedy našim litevským kolegům. Další velmi důležitý bod na našem legislativním programu je navrhovaná revize Eh, směrnice o eh, dopadu na životní prostředí. Zde opět umožníme orientační debatu v průběhu eh, březnové rady a předložíme zprávu o pokroku na radě v červnu. Jak víte, s otázkami jaderné bezpečnosti, těm se věnuje zejména energetická rada, ovšem i my se zaměříme na tato témata a zejména tedy na směrnici o základních bezpečnostních standardech, kde se tedy snažíme zajistit co nejvyšší míru ochrany pro e, pracovníky, ale také e, veřejno, eh, ve, celkovou veřejnost. Zejména v oblasti tedy registrace e, těch, kdo mají radioaktivní materiály. Jinak se e, budeme také věnovat tomu, jak Evropská unie vyjednává na mezinárodní úrovni v oblasti životního prostředí. Tady je zase pět oblastí, které bych rád zdůraznil. Za prvé. Proces mezivládního vyjednávání, e, e, program životního prostředí OSN vede tento proces k mezinárodní umluvě pro kontrolu rtuti Eh, při uvědomění se tedy vážných dopadů na životní prostředí. této věci. Irské předsednictví se již angažuje v této agendě a vyjednává eh, za EU, také vyjednávalo minulý týden v posledním kole jednání v Ženevě. A s potěšením mohu říct, že irské předsednictví eh, dokázalo se hrát pozitivně roli v tomto procesu a že bylo dosaženo dohody o této umluvě minulou sobotu. Dále v červnu proběhne konference Rio Plus 20, to bude pro nás další prioritou. Chceme posunout dále práci na eh, cílech, cíli trvalé udržitelnosti. To bude eh, tedy patřit klíčovým cílům. Budeme se snažit také vypracovat eh, vstupy EU do 20, na 23. zasedání řídící rady UNE příští měsíc z Nairobi a také ustavení fora na vysoké úrovni EU e o trvalé udržitelnosti, což má zase poprvé příští září. Budeme také spolupracovat s kolegy na, eh, v oblasti rozvoje, rozvoje problematiky na koordinaci eh, postup eh, s procesem rozvojových cílů tisíciletí. Dále v Bangkoku proběhne akce, která bude mít na programu především opatření na záchranu některých živočišných druhů, jako je slon africký a některé druhé žraloka a tak dále. Je třeba projednat návrh či přístup EU Eh, včetně jednoho z ohrožených druhů žraloka. Eh, další naše mezinárodní priority eh, se týkají mezinárodních aspektů umluv o odpadu, například chemických, chemických látek, bazilická umluva a další umluvy. V, v dvou týdnech dubna a května se bude jednat v Ženevě. Cílem je dosáhnout výrazných nákladových úspor. Chceme prokázat také i u ostatních částí globální environmentální agendy, že dobré řízení a zpráva eh, se může eh, posilovat eh, dobrou spolupráci a může k ní přispívat. A na závěr, pane předsedo, je zde kriticky důležité téma mezinárodních vyjednávání o klimatu v rámci umluvy OSN o klimatických změnách. změnách. Všichni bychom si bývali přáli minulý měsíc v dosáhnout lepšího pokroku, ale je tedy stále naším cílem v roku 2015 dosáhnout globální dohody, která by zavazala všech, všechny smluvní strany OSN, které by se připojily k závaznému jednotnému rámci na omezení eh, emisí skleníkových plynů. Eh, zatím totiž to, co bylo vydáno v Konském protokolu, se týká pouze 15 globálních emisí eh, CO2, a co je klíčové pro, proto je to klíčové dosáhnout globální dohody roku 2015. Irské předsednictví bude intenzivně pracovat na tomto cíli v nadcházejících 8 měsících, zejména Eh, zejména to bude opět v dubnu, květnu a červnu, kdy budou zasedat příslušné orgány OSN. Irsko také eh, bude uspořádat tady neformální eh, radu ministrů, ministru životního prostředí 20. a 23. dubna, kde budeme nad o tom, jakým způsobem se EU podílí na mezinárodních jednáních o klimatu. Také možná bude příležitost na tomto fóru projednat další kroky evropské ambice, pokud je o snižování emisí CO2. Tato neformální rada také poskytne příležitost k užitečným diskusím o jednotném vnitřním trhu pro ekologické produkty a také o důležité problematice kvality ovzduší a e, prostředí, životní prostředí měst. Kromě toho proběhne e, u oběda diskuse e, s ministry energetiky, kteří budou také zahávat svoji neformální radu s tím, jak naše bude končit. Jak jsem vám již Zdali, pane předsedo, pozvu vás na toto zasedání a budu se na vás těšit v našem ústředí před, předsednictví na Dublinském hradě což také mimochodem je poprvé, kdy eh, se pořádá takováto akce, která získá dvojí eh, certifikace jak za trvalou udržitelnost, tak za, tak za eh, ekologické řídící systémy. A ještě na závěr, pane předsedo, rád bych řekl, že náš program, tak jak jsme zde nasínili, ambiciozní. Máme tedy priority u strategických oblastí, jako je sedmý environmentální akční program a strategie pro přizpůsobení se klimatickým změnám. Je zde příležitost tedy zprovoznit jednotlivé prvky Evropy 2020, zejména vlajkové iniciativy, tedy ty přenosné iniciativy, zaměřit se na eh, konkrétní kroky, na eh, horizontální přístup a na ty tzv. zelené body. Eh, čím dříve se dohodneme, tím lépe bude probíhat implementace a doufáme, že dosáhneme pokroku i na rámec roku 2020, což je již za 8 let. Náš legislativní program spočívá v tom, že tady usilujeme o spolupráci a o jo, legislativní dohody. Ovšem to vše je možné pouze, pokud budeme mít reálnou příležitost navázat opravdu funkční pracovní vztah mezi radou a parlamentem. Eh, slyšeli jste, eh, jaké nás čekají zahraniční akce. EU tady bude velice aktivně spolupracovat se zbytkem světa. Eh, během našeho předsednictví do tohoto období tady spadají některé velmi důležité akce. My budeme vždy zlížet k tomu kýženému cíli, to znamená Evropa, která lépe využívá zdroje efektivněji, zaměřuje se na trvalo ehm, růst, růst na pracovní místa a e, řešení klimatických a environmentálních výzev nejenom v rámci EU, ale globálně. Dosažení těchto cílů nebude záviset pouze na individuálních snahách Rady, parlamentu či komise, ale také na spolupráci mezi těmito institucemi a také na e, průběžné spolupráci s klíčovými zainteresovanými subjekty. Já jsem v posledních 15 měsících Eh, se zaměřil především na přípravu našeho předsednictví, na eh, konstruktivní dialog s vámi, pane předsedo, a s členy vašeho výboru, a s vašimi stínovými zpravodaji a eh, budu s vámi a vašimi kolegy v úzkém kontaktu s tím, jak se budou nutně zintenzivňovat jednání v rámci jednotlivých našich priorit v nadcházejících týdnech a měsících. Děkuji mnohokrát, pane ministře, za vaše vystoupení, za prezentaci tohoto nesmírně ambiciozního programu. Eh, opravdu eh, čeká nás, čekají nás mnoha eh, jednání významná a není. Dám slovo a dám prostor našim koordinátorům a dalším. Přejdu do Němčiny. Máme tady také lidé z praxe, kteří sem se námi dnes přišli, kteří se věnují legislativy v téhle oblasti, jsou z Porůří, přišli nás sem dnes navštívit a vyslechnout si naši rozpravu, takže vás zde všechny vítám, zdravím vás. Eh, dal bych vám rád i slovo, ale to není možné. Každopádně vám děkuji za to, že se účastníte zasedání našeho výboru. Nyní přecházíme k prvnímu kolu otázek. K dispozici, dis, prostor mají tedy eh, koordinátoři. Nejprve Richard Zeber, potom Joy Leinen, Chris Davis, Paz Eichers, Krista Klaas, Karl Heinz Florence, paní Grostet, kolega Gebrandy a nakonec Karl Schlitter. Ještě Corin Lepáš. A ještě Victorio, Victorio Prodi. A zatím tedy uzavírám seznam řečníků. Prosím vás všechny o dvouminutové vyjádření. Nejprve Richard Zébel, prosím. Děkuji, pane předsedo jsem rád, že za námi přišel pan eh, ministr Hogan, že nám předložil takovou širokou paletu iniciativ a návrhů. Eh, pane ministře, vy jste zmínil zejména tedy eh, systém ETS. Možná byste nám mohl říct něco více k vyjednávání v, na radě. Já vím, že některé kruhy odmítají návrh komise. A sice z toho důvodu, že to snížení o 21%, které eh, navrhujeme, eh, není jisté, zda se to tedy dá dosáhnout konkrétními opatřeními ze strany eh, tohoto odvětví. Jinak se také zmínil toto téma, které si myslím zatím se mu nevěnuje dost pozornosti a sice snižování samotných emisí CO2 to, jaké obrovské eh, problémy to způsobuje. Takže prosím, eh, zvažte i eh, celkový nejenom phasing out, ale v podstatě celkový zákaz některých těchto látek. Také by mě zajímalo, jak probíhá projednávání na pracovních skupinách rady a jak vlastně e, irské předsednictví chce dosáhnout toho, že třeba v, v oblasti těch tř, třech léčiv dosáhneme um, nějaké dohody. Já si myslím, že i e, pány e, starosti sporuří by tohle mohlo zajímat jaké látky se potom vlastně z těch léčiv dostávají do odpadních vod z třeba v jejich oblasti. A ještě na závěr jste zmiňoval kvalitu ovzduší. To je třeba v Německu, Rakousku a nejrůznějších velkých městech obrovský problém. My už eh, velmi často dosahujeme těch hraničních eh, hodnot, zejména co se tedy týče některých malých částic a mě by tady zajímalo, co s tímhle chcete udělat. Můžete nám říct něco k tomu, Eh, jak na to, protože třeba v Německu, a Rakousku teď máme obrovské problémy se prosazováním určitých omezení. Pan Joey Leiden, já vás eh, mnohokrát vítám. Pane ministře, myslím si, že to, co navrhujete, je velmi pozitivní a já doufám, že eh, irské předsednictví vstoupí do historie jako zelené předsednictví. My už jsme, máme za sebou celou řadu nejrůznějších předsednictví a já vám tedy přeji co nejvíce úspěchů, abyste uvedli v praxi to všechno, co jste tady navrhovali mám tři připomínky. Jednak ke konferenci k Vriu, tam e, Evropská unie převzala nejrůznější závazky, e, co se tedy například týče cílů udržitelného rozvoje, to je teď potřeba je důkladně definovat a rozhodnout o nich. A mě by zajímalo, co naše vlastní strategie udržitelnosti, kterou jsme schálili v roce 2001, která e, vypršela v roce 2012 a teď co někam zmizela. Takže mě by zajímalo, jestli nedojde k nějakému revivalu, jestli nějak neoživíme v, eh, v, tedy v rámci Evropské unie. Zmínil jste další priority. My zde třeba například máme eh, různé zprávy z vlastní iniciativy k těmto bodům. Já tedy opravdu doufám, že například priorita, eh, co se týče eh, implementace eh, jiných, v jiných politických oblastech proběhne. Já bych tedy opravdu přivítal, kdybyste se například setkali s ministrem pro energetiku, protože tam jsou některé věci, které se překrývají. Například do roku 2013. Tady jsme eh, původně hovořili o třech cílech, ne o pouze jednom, například obnovitelné stroje energií, tak aby se to jenom tak nějak eh, nest, někam nestratilo. Myslím si, že opravdu to musíme jasně definovat, ty obnovitelné zdroje energií a to o tom se musíte pobavit tedy s vaším protěžkem, ministrem pro energetiku. Potom k tomu sedmému eh, rámcovému programu, co se týče ochrana půdy. Eh, myslím si, že to potřebujeme v Evropské unii. Potom přístup k spravedlnosti, to je možná eh, není tak obrovsky důležité s tomu věnovat, protože už implementujeme úmluvu AHUS. A Každopádně na radě budete mít eh, hodně věcí na práci, protože předpokládám, že eh, budete muset se potýkat také s odporem eh, určitých kruhů. Nyní Chris Davis, prosím. Just two Děkuji, pane předsedo, jen stručně dvě věci. Od začátku jirského předsednictví ceny uhlíku klesly na, na prosté minimum. Je to vaše vina? Ne. Vy jste zmínil ten návrh takzvaného backloadingu a já si myslím, že tady se zase snažíme jenom zachovat tržní mechanismy, které ale v tuto chvíli skolabovaly. Nevím, jak to vypadá v parlamentu, vím, jak to vypadá v parlamentu, ale co rada, chopí se toho? Pak ohledně umluvy CITES, kolegové se k tomu možná ještě vyjádří. Evropa a konference CITES, tam samozřejmě jsou příslušné členské státy, ovšem neprobíhá dobře ta koordinace a nehovoříme jedním hlasem a já bych chtěl zdůraznit tu potřebu mluvit jedním hlasem a mít jasný postoj, protože není nic horšího, než když se od něčeho eh, Evropská unie pozdržuje jenom protože se mezi partnery nedohodli. Děkuji, Krysy. Další řečník Bas Thank you, Mr. Chairman, and... Děkuji, pane předsedo, a chci poděkovat panu ministrovi, že nás obeznámil s programem na 6 měsíců. Já se těším, že budu s vámi spolupracovat na některých z těch témat. Několik věcí ohledně ETS a klimatických politikách. Um, ETS a backloading, to tu zaznělo, nemyslím si, že by to na radě bylo tak obtížné, protože musíte přesvědčit jen jednu zem a to je Německo. To znamená, abych se spíše soustředil více na to, jak přesvědčit Němce a konkrétně pana Altmajera, že tedy ten kompromis mezi a ne vedoucí ke zdržení spíše se přiklání na ne, takže já bych to spíše vyjádřil v tom smyslu, jak tedy s Petrem Altmajerem hodláte pohovořit pak Chris se k tomu vyjádřil. Je to tedy takzvaný backloading. Nejedná se o záchranu ETS, ale potřebujeme strukturální opatření. Takže jak hodláte pokračovat v tom vylepšování těch strukturálních opatření a nepozdržet se příliš u toho backloadingu a nestratit dva roky? Pak mezinárodní scéna a oblast klimatu. Já vím, že máte neformální radu 22. a 23. dubna, nicméně Evropa přestává mít dostatek času. Ban Ki-moon v doze oznámil, že bude vyzývat mezinárodní lídry, aby v září 2014 hovořili o tom eh, překrývání těch mezer, které tu ještě existují. A lidé tu mohou už nyní hovořit o nějakých 30% slibu za EU. A to hovoříme již o září 2014, takže jak zajistíte, že Evropa jeden rok po vašem neformálním zasedání toto splní, protože v příštím roce budou evropské volby, zaměříme se na evropskou perspektivu, ale svět potřebuje, aby Evropa byla lídrem a Evropa za rok musí být připravena i na ten balíček po roku 2020. Takže pokud opravdu řádně nevyužijeme těch šesti měsíců, tak Evropa nebude připravena v roce 2014 na období po roce 2020 a nedosáhne se žádného mezinárodního pokroku. Co s tím uděláte? Děkuji, Basy. A nyní má slovo pan ministr na odpověď. Bez mikrofonu. Děkuji. Děkuji, Richarde, za vaši otázku, kterou eh, nastolili i další. S tím, jak eh, Irsko bude eh, postupně se obrat svým předsednictvím, doufám, že se vyjasní směrnice o ETS, tak abychom umožnili Evropské komisi uspůsobit harmonismus, mechanismus, tedy časový rámec aukcí, především bychom stáli o dohodu v prvním čtení s Evropským parlamentem právě u této věci. Dále navrhovaná změna, i když navrhovaná změna směrnice ETS obsahuje pouze 21 slov, předpokládám, že dosažení dohody v této věci bude velmi složité. Některé členské státy eh, se již eh, eh, vyjádřily proti celému pojetí backloadingu, což má vlastně celý, celá změna směrnice usnadnit a, a některé členské státy teprve musí vyslovit svůj názor. Já apeluji na členské státy, aby finalizovali svá stanoviska co možná nejdříve, tak abychom měli určitou jistotu ve vazbě na tento návrh, abychom věděli, zda si stojí dobře či nikoli. Dále eh, Richard se ptal na eh, fluorované eh, skleníkové plyny. Komise 7. listopadu zvržila návrh o revizi nařízení z roku 2006 s cílem vystupňovat snahy snižovat eh, emise těchto fluorovaných eh, plynů, které mohou mít výrazný dopad na klima. Eh, navrhuje se mix politických opatření, jednak rozšíření působnosti nařízení nebo možnost do kontaminace nebo do, do omezení zahrnout i chladicí soupravy u nákladních vozů, dále ošetření Eh, těchto plynů eh, v komerčních i eh, v domácnostech, v chladicích různých zařízeních. Prostě navrhuje se celá řada opatření navzájem se doplňujících. Irské předsednictví tedy bude toto řešit, je to poměrně složitá odborná problematika. My se v každém případě budeme snažit usnadnit pokrok další postup této věci maximální možnou měrou. Dále pokud je o kvalitu ovzduší, eh, já tady budu moderovat diskuse k ovzduší, ke kvalitě ovzduší a eh, městskému prostředí na neformálním zasedání v Dublinu eh, s tím, že města vlastně mohou být jako celebratoři protestování efektivně světové agendy v Evropě. Dále se chceme zaměřit na soutěž Zelená hlavní města Evropy, kterou pořádá komise. Doufám, že na té neformální schůzce ministrů proběhne velmi kvalitní diskuse v této věci. Jolainen eh, změnil celou řadu věcí. Pokud je o Rio plus 20, eh, jo, na mezinárodní úrovni eh, skutečně je ale se rozpracováno, budeme se snažit dotáhnout dále celou řadu výstupů z Rio plus 20, včetně tedy Eh, cílů v oblasti trvalého udržitelného rozvoje. Eh, jsme rádi, že byla konečně nedávno ustavena pracovní skupina pro STG. Eh, my budeme fungovat přes našeho velvyslance v New Yorku, který je členem této skupiny. Pokud je o řízení vstupu za EU na, tom, na zasedání řídící rady UNEPO v Nairobi příští měsíc, to skutečně bude klíčová výzva. Je velmi důležité, aby byla dosažena dohoda o celé řadě témat zejména o nových řídících strukturách UNEPu, eh, s tím, že se eh, eh, připravuje také zavedení fora na vysoké úrovni OSN pro trvalý udržitelný rozvoj. To bude spadat také ještě do časového rámce našeho předsednictví. Na tento úkol se připravujeme. Myslím si, že naší prioritou nyní musí být sedmý RDP a, prostě, a jeho implementace. Já vím, že vy jste se tomu věnoval milosti, já se těším na další spolupráci s vámi, eh, která naváže na dosavadní výsledky a na vaše snahy. Jak víte, je to jedna z klíčových iniciativ pro irská předsednictví. Patří to k našim prioritám. Dále vy, i Bas Eichhout, jste hovořili o eh, cílích 30, 30 v oblasti klimatu, ambicioznosti našich cílů a snah. Eh, opět bude se o tom vést diskuze na neformální schůzce ministru eh, v Dubnu. Já navrhuji na pořad jednání bod, který eh, dá lidem možnost eh, říci, jaká by, jak ambiciozně bychom měli nastavit své cíle do budoucna, jaké jsou na to pohledy během oběda by bylo vhodné to projednat i s ministry energetiky, tak abychom si srovnali tedy, jaký je přístup ze strany životního prostředí energetiky. Eh, také eh, čekáme na dokončení eh, zelené knihy o mezinárodní agendě v oblasti klimatu, což doufáme poslouží jako podklad pro diskuse na neformální schůzce ministru. CETES, jak zmiňoval Chris Davis, je myslím, běžné, že Evropa hovoří jedním hlasem. Irsko se určitě vždy maximálně snaží o dosahování jednotné pozice a bude snažit o dosažení jednotné pozice ve všech věcech před bankovským zasedáním pokud je o Siles, eh, v rámci e AP, jak zmiňoval, jo, eh, velmi stojíme o to, aby to tam bylo zahrnuto. Chceme, aby vše, co souvisí s tímto úžasným opatřením, eh, bylo zahrnuto do sedmého programu. To je, myslím, vše k tomuto kolu otázek. Dobrá, takže máme druhé kolo otázek. Nejprve Karl-Heinz Florenz, prosím. Mnohokrát vám děkuji, pane předsedo rady. Jsem velmi potěšen tím, že jste mezi nás dnes přišel. Už se známe dlouho a zejména mě to těší i proto, že tady máme eh, ty starosty z Porůří, kteří tedy vidí vás v akci. Já vás rozhodně nechci nutit k tomu, abyste nám předkládal každý den novou zprávu, ale byl bych rád, abyste angažovaně jednal tak, aby to, na čem se shodneme, se opravdu v Evropě začalo prosazovat. Protože já kdykoliv cestuji, řekněme třeba eh, do eh, pohraniční oblasti s Nizozemském, když už tady o tom hovoříme, tak tam velmi často si lidé vykládají některé eh, věci, které tady přichází z Evropské unie, úplně jinak, než se to vykládá zase jinde. Takže věřte mi, že když vás teď poslouchám, že budeme mít třeba, eh, já nevím, nějaký nový alarm pro eh, který bude upozorňovat na kouř a podobně. Pokud opravdu se chceme věnovat takovýmhle konkrétnostem, tak si myslím, že potom eh, z toho nic nebude, že se nikam nedostaneme dopředu. Slyšel jsem, že si děláte velké starosti o tom, a já s tím souhlasím, že směrnice o automobilech bude velmi oslabena, protože eh, lobby v téhle oblasti je obrovsky silná, takže doufám, že byste mi k tomu mohl něco říct. Děkuji, pane Florenci. Paní Grostet, prosím je ne me Já eh, jsem se vůbec eh, nedomlouvala s kolegou Kalhansem Florencem, ale ve skutečnosti, co mám chuť vám říci, pane ministře, je, že skutečně předtím, eh, než nastavíme nějaký velmi ambiciózní program, je třeba dbát na to, aby environmentální legislativa v EU byla řádně implementována. Máme pocit, že vždy Eh, máme určitou úlohu, aniž bychom se stali o to, což bylo odhlasováno dříve. Eh, pokud o ETS, eh, řekl jste, že potřebujeme nové návrhy že, a říká se nám, že ceny uhlíku jsou příliš nízké. Víme proč, protože zažíváme bezprecedentní hospodářskou krizi. Mne toto velmi znepokojuje, protože průmyslová odvětví podniky potřebují určitou stabilitu a právní jistotu problém, který nejvíce trápí, je, že náš parlament neustále spochybňuje, co již bylo jednou přijato a vždy chce jít dále, aniž bychom vůbec věděli, zda ta předchozí úroveň už je v praxi dosahována. Já bych skutečně ráda upozornila na tento problém. A když už hovoříme o ETS, samozřejmě stále více v některých členských státech se využívá uhlí při produkci energie, přitom víme, že tato výroba produkuje velké eh, emise CO2. Mě by zajímalo v tomto případě, eh, pane předsedo Rady pro životní prostředí, zda vaším záměrem eh, zabývat se také tou velkou otázkou, velmi citlivou a složitou, zachycování a skladování CO2, což může představovat řešení v případě využívání energie uhlí. Děkuji. Pan Gerbrandy. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane ministře, za vaše dosavadní slova. Já mám pro vás pár dotazů. Jeden se týká ETS a letectví. Nyní je třeba, aby ICAO na tom pracovalo. Předpokládám, že také role OSN bude výrazná. Vím, že Irsko historicky má velmi dobré a úzké vazby na USA. A proto bych se vás rád dotázal, zda můžete využít těchto eh, bratrských svazků eh, z USA pro dojednání krásného dílu, krásné dohody v ICAO. A možná, až budete volat do Bílého domu, mohl byste také eh, projednat konferenci, bankovskou konferenci přes o CITES, protože na předchozí konferenci byla určitá nedorozumění mezi mez a komunikace mezi Evropskou a americkou delegací a přitom máme stejné cíle. Moje druhá otázka se týká společné zemědělské politiky. V tuto chvíli eh, právě výbor pro zemědělství oslabil většinu návrhů ve smyslu ozelenění od Evropské komise. Já předpokládám, že ministři pro zemědělství učiní to tež. A mne by zajímalo, zda Rada pro životní prostředí bude nějakým způsobem zasahovat do celé diskuse v Radě o společné zemědělské politice, protože pokud ne, pak nikdy nenaplníme cíle pro oblast klimatu a biologické rozmanitosti, které jsme se již stanovili a za které také nese odpovědnost Rada eh, pro životní prostředí. Třetí věc, eh, Očekáme od eh, Evropské komise strategii pro plasty, případný zákaz či nějaké spoplatnění plastových eh, sáčků. Doufujeme, bude součástí této strategie. Vím, že Irsko má velmi eh, dobrý eh, příklad, velmi dobrou praxi v této věci, takže se těším. Zajímalo by mě, co budete v radě navrhovat. Dále Zdá se, že je zde jakási kolize mezi oblasti rozvoje a oblasti životního prostředí. OSTC, takže pokud nám byste mohl říct si také něco k této věci. Děkuji, pan Šliter. Dobrý den, vítejte, pane ministře. Jak jsem řekl, my dva se budeme určitě bavit o demontážích lodí, ale mám ještě další uh, otázku o celé. Uh, vám se rysuje jedinečná příležitost během vašeho předsednictví u lehkých užitkových vozů. Pokud vystoupíme s ambiciozním návrhem, pokud je odsouhlasíme ambiciozní návrh, bude to dobré pro podnikání, bude to dobré pro životní prostředí i pro spotřebitele protože eh, budeme eh, platit eh, méně za faktury, pokud budeme mít dostatečnou odvahu tento návrh prosadit. Pokud ne, tak se nám ty náklady přenesou jinam, zatímco v tomto případě by se skutečně snížily. Takže já doufám, že Eh, se nebudete řídit pouze hlediskem staromodních výrobců žitkových vozů a že eh, také eh, zareagujete na miliony ehm, opravářů a instalatérů v Evropě, kteří navrhují něco jiného. Já tedy doufám, že budeme mít ambiciozní návrh a přeji vám v této věci hodně štěstí. A dále pokud je o přípravy na, také nad, mm, potom zasedání v Polsku také, zaznamenali jsme trend, že když ministři přijíždějí na globální eh, zastarání. Často tam eh, plýtvají čas na hledání interních eh, řešení. Já doufám, že budete mít takový plán, který by umožnil našim evropským ministrům jednat také s ministry mimo Evropu, tak abychom mohli uplatňovat větší vliv ve světě. Já nevím, jakým způsobem, pokud byste to dokázal, určitě by se tím zlepšila efektivita našeho ovlivňování globální klimatické scény o to bych vás tady poprosil. Děkuji. Nyní Korin Lepáš. Vážený pane ministře, vítejte mezi námi. Mám na vás dva dotazy. První, eh, co se stane s textem, který odhlasoval parlament v prvním čtení o geneticky modifikovaných organismech, protože zdá se, že komise se rozhodla, eh, že celý proces pustí znovu od začátku. Eh, pokud jsem dobře pochopila to trošku komplikované sdělení, které bylo vydáno včera, či informace, které byly zveřejněny včera. Takže jak je stav u této věci? A druhá otázka, počítáte s tím, že eh, byste se snažili ovlivnit komisi tak, aby byla přijata opatření u některých výrobků, jejichž toxičnost je nyní již prokázána, konkrétně mám na mysli toxické produkty týkající se včel. Před třemi dny bylo zjištěno, že skutečně bylo nedávno zjištěno, že tři z nich, například bisfenol A, mají skutečně toxický dopad na včely. Já děkuji a nyní Krista Klas. Já jsem mi předtím přehlídl, tak za to se omlouvám. Desetkrát i patnáctkrát se omluvím. Ale je vidět, že prostě nerad se ohlíží tady napravo. Eh, pane ministře, vy jste zmínil eh, diskusi o iLog. Já jsem eh, byla velmi ráda, že jste také zmínil vlastní seminář v EU, že se eh, na to chcete zaměřit, ale zároveň to chcete předat litevskému předsednictví. Já doufám, že se nám podaří přeci jenom vnést trošku světla do temnoty v téhle oblasti, protože eh, ty faktory jsou trošku teoretické. Já si myslím, že potřebujeme i jakási objektivní kritéria, eh, která by vycházela z výzkumu. Eh, hovořili jsme také o cílech do roku 2020, udržitelné zdroje energie a už zase přecházíme hrozně rychle na jiné oblasti, například to zase celé snižujeme, redukujeme to. Eh, to říkal už Karl Heinz nebo paní Grostet a další. Takže si myslím, že tady jde o jakousi spolehlivost politiky. K tomu, co říkal kolega Gebrandy, tak bych ještě ráda řekla také, že je velmi důležitá kompatibilita zemědělské politiky a politiky pro životní prostředí a zatím prostě takovou kompatibilitu nemáme máme zde určité, eh, určité oblasti, které se mají eh, výjmout eh, třeba z produkce a teď co s, nima, co s nimi se stane. Potom máme třeba diskusi o eh, nových alternativních eh, zdrojích energie. Důležité je tedy, abychom opravdu nějakým způsobem sloučili životní prostředí s otázkami zemědělství. Děkuji. Děkuji, paní Klas. A eh, mílíte se, já se rád ohlížím ve všech směrech. Tak zase ve druhém směru Marita Úsruk, prosím ordet och eh, tack för att ni är här. Děkuji za slovo, děkuji za to, že jste mezi nás přišel, pane ministře. Padá tady na vás celá eh, řada otázek. Je to úplně jakýsi katalog otázek. A já tedy přijdu eh, se svou troškou a možná pár těch otázek zopakuji. je vidět, jak už jsem říkala, budu opakovat některé věci, je tedy vidět, že nám leží na srdci e, stejné problémy, stejné věci. Jednak je to systém ETS. To je něco, o čem se teď hodně hovoří napříč všemi frakcemi. E, souvisí to také s naplňováním kyotského protokolu a bohužel ne, není příliš mnoho zemí, které se řídí tímto protokolem, které k němu přistoupily. Ale máme také země jako Čína, Jižní Korea nebo Kalifornie. Takže ten systém, které k tomu přistupují, eh, to znamená, že ten systém se rozšiřuje. Potřebujeme v této oblasti nějaký smysluplný kompromis. Myslíte si, že je možné získat podporu pro eh, ten backloading? abychom tedy mohli postoupit k dalším funkčním aspektům celého systému. Například máme třeba alternativy, jako je daň z eh, CO2 a další, ale to je zase otázka pro radu. Takže je třeba se řekne na emise eh, CO2 z osobních eh, automobilů, to je velmi obtížný problém. Víme, že již eh, vznikla celá řada pokusů v oblasti emisí CO2 z těchto vozů. Ale víme, jak tyto pokusy dopadly. Třeba se uvědomit, že od prvního přijetí rozhodnutí ovšem došlo k radikální proměně situace. Dokonce jsou určitá podezření, že daný sektor neposkytl korektní čísla a e, nyní sám říká, že nemáme vůbec nic změnit, že je pouze třeba zakotvit určité výjimky, že se nemáme vracet e, k tomu, jak ambiciozní cíle jsme si stanovili. Dnes e, je to systém poměrně velkorysý a můžeme si klást otázku, zda to není atomový sektor, který zatím vším stojí. Takže jakým způsobem z toho ven, pokud chceme skutečně větší ambicioznost cílů emisí CO2 a jejich snižování u osobních vozů. Děkuji, není pan Prody. Grazie, presidente, e grazie anche... Děkuji, pane předsedo. Také já bych rád poděkoval panu ministrovi za to, že se k nám dnes dostavil. Mám dvě otázky. Ta první se týká té věci disciplíny, co se týče emisí skleníkových plynů oproti tomu, co řekl kolega Roskok, kolegyně Roskok, mám jinou e, vizi e, kyotského protokolu. Nemyslím si, že se příliš pokročilo po prohlášení z Bali ohledně společné zodpovědnosti. Společné, ale rozlišené Samozřejmě, že to si vyžaduje takový opatrný postoj, ale ten se ještě neobraz, neodrazil v příslušných smlouvách. A proto si myslím, že je důležité změnit eh, to schéma nebo ten systém obchodování s povolenkami, protože je důležité tam zapracovat tu myšlenku spravedlnosti. A má druhá otázka. My eh, nyní čelíme globálnímu oteplování a klimatickým změnám, které došlo již do takové fáze poměrné podstatné destrukce a rozhodně nemůžeme i nadále ztrácet čas. Musíme eh, řádně eh, si uvědomit, jaká je situace a postupovat urgentně. A já uh, s velkým pohoršením nahlíším na to, jak eh, oblast, eh, politická oblast zemědělství v této věci vůbec nic nedělá. Tady je opravdu maximálně naléhavé, maximálně koordinovat, eh, abychom celý tento problém vyřešili. Děkuji. Um, Děkuji. Tím uzavírám to druhé kolo otázek a předávám opět slovo panu ministrovi. Děkuji za všechny připomínky i otázky. Tady zazněla celá řada důležitých otázek a Doufám, že co se týče padání vlasu, tak nebudete mít stejný problém jako vy. Pak, ale otázka prosazování, ta je naprosto zásadní ve věci legislativy eh, životního prostředí. Paní Grostet to ostatně vyjádřila podobně. A proto opravdu hodně zdůrazňujeme tuto věc v rámci toho sedmého akčního programu s důraz na stávající environmentální legislativu. V Irsku samozřejmě máme potíže s tím, aby toto sdělení prošlo a aby se realizovaly a prováděly ta nezbytná opatření a, a prosazovala legislativa protože prosazování opravdu pomáhá nejvíce tomu naplňování legislativy. A samozřejmě i na úrovni EU je to zřejmě eh, obdobné. Eh, všichni si přejeme, aby ta environmentální praxe byla výborná, abychom všichni chránili naše životní prostředí. To všichni víme, to je obecně známé ale ty nedostatky jsou nám všem známé, takže já naléhám, aby všichni eh, plnili ten sedmiakční problém, eh, program, abych se na něho všichni zaměřili, ale vyžaduje si opravdu větší míru eh, implementace, větší prosazování, abychom tím napomohli v životním prostředí a těším se i na příslušné partnerské dohody. Co se týče systému ETS obecně, Myslím, že už jsem to zmínil, je to poměrně technická oblast. A tady jde o to, jestli se tu rozhodne, zda si přejeme tento režim nebo ne. A pokud ne, tak jaká je alternativa? Určitě v tom budete hrát vaši roli jako příslušná instituce, která bude rozhodovat. A opravdu je to tedy velká výzva, protože jaká je tu alternativa, když se zbavíme ETS? Určitě to bude tvořit součást vašich debat v nadcházejících týdnech. A náš kolega Dembrandy hovořil tedy o tom, o tom blízkém vztahu s Spojenými státy, určitě nějaký milion Irů, nějaké, několik milionů Irů žije ve Spojených státech, to určitě ano, ale my se také pokusíme vést opravdu intenzivní hovory, rozhodně se toho chopí i náš premiér, až vycestuje do Spojených států. My si přejeme obrovsky pokročit eh, v té smlouvě mezi EU a Spojenými státy. A jak jste to zmínil, v rámci té agendy klimatických změn, tak tady otestujeme prezidenta Obamu, zda se již více zajímá o tu oblast klimatických změn. Možná, že ten druhý mandát povede k většímu pokroku v této věci, že konečně splní některé ty závazky oproti eh, situaci v minulosti, takže doufáme, že se nám podaří pokročit. Zmínil se ty poplatky za plastové sáčky a naši zkušenost. My jsme něco takového zavedli a zkušenost je velice pozitivní. Máme již desetiletou zkušenost, takže vám můžeme ukázat, jak tedy ten poplatek, který byl staven, může změnit eh, chování lidí a jak to může chránit naše životní prostředí. Je to určitě také ale velké naše přispění pro udržitelnost, takže opravdu máme s tím zkušenost a rozhodně s tím návrhem pokročíme. Další oblasti, které tu zazněly, například greening a společná zemědělská politika. Eh, je tu hodně výjimek, co se týče přístupu komise k pilíři 1. Hovoří se tu o třech kritériích, ale je tu celá řada ještě dalších jiných otevřených otázek, která pak dodá členským státům značnou míru flexibility. Ostatně v některých případech je opravdu více než vhodná flexibilita vzhledem k nejrůznějším topografickým specifikům. Otázka greeningu je velice dobře známa našemu předsednictví a já všichni budeme v kontaktu s ministrem zemědělství, pana Kovenyho, který byl členem Evropského parlamentu a který rozhodně se zajímá o ty environmentální otázky, takže mne těší, že eh, budu jednat eh, a jednám s ministrem, který, kterému leží na srdci environmentální tematika, takže uvidíme, jaký pokrok to bude dosažen i tedy v, té, v tom společném jednání, i co se týče eh, dosažení kompromisu. Paní Lepáš, vy jste zmínila otázku geneticky modifikovaných organismů. My si myslíme, že tu již bylo vykonáno hodně v rámci dánského předsednictví v této věci. Těžko se dosáhne dohody, my jsme se podívali na naše priority na těch šest měsíců, ale tady v této věci asi příliš nepokročíme. Máme 120 pracovních skupin na těch šest měsíců. Přejeme si eh, tady eh, zejména věnovat pozornost tomu, kde je možné dosáhnout nějaké dohody, ale tady v této věci nepředpokládáme žádné další kroky, i když to nestratíme úplně ze zřetele. Pak k tomu, co řekla paní Krista Klas a ILOC, e, Tady máme devět pracovních skupin a provedení orientační debaty na radě, která bude rozvíjet toto téma. Doufám, že se podaří v tomto pokročit. E, paní Olsbrock, e, diskuze na radě se Švýcarskem s propojením ETS a obdobný návrh pak máme s Austrálii. To bude na pracovní skupině v pátek. Doufáme, že tady v tom také pokročíme a myslím, že Karl uh, také zmínil tu úroveň ambicí, co se týče mm, osobních vozitel a dodá, dodávek. Vy sami s tím už máte zkušenost, jako vaše, eh, váš výbor ohledně té úrovni ambicí a rozhodně eh, si přejete, aby to také bylo, byla úspěšná práce. Tady myslím, že spravodajové, stínoví spravodajové předložili eh, návrhy a podstatně v tom pokročili a určitě mají naději, takže v podstatě ta eh, úroveň očekávání, tam může být relativní, ale určitě dosáhneme eh, dohody. Eh, potřebujeme zajistit dohodu jak pro zástupce průmyslu, tak pro životní prostředí a, a já doufám, že pokud se dohodneme, tedy tak to bude eh, přínosné mít tu dohodu pro všechny, pro životní prostředí i pro zástupce průmyslu. Já s vámi souhlasím. Evropská unie vždy nebyla jednotná, co se týče mezinárodních konferencí a rozhodně jsme asi ani v doze nevystupovali úplně eh, jednomyslně eh, v té poslední fázi. Nebylo tomu tak vždy, ale my jsme se ponaučili a doufáme, že na těch budoucích mezinárodních konferencích tomu tak nebude. Eh, z toho by se měla Evropská unie rozhodně ponaučit a mělo by se to změnit a měli bychom tedy již konečně vědět, jak postupovat a mít dohodnutý přístup Eh, ten dohodnutý přístup nemusí být vždy úplně jednotný, ale rozhodně je dobrý mít, dobré mít příst, nějaký dohodnutý přístup. K tomu, co řekl pan Prody, eh, větší míra ambicí, kterou potřebuje Evropská unie ve věci klimatických změn. Eh, já si přeji být takovým mediátorem, co se týče těchto diskuzí na toto téma, abychom věděli, jak ambiciozní můžeme být v této věci. A ten dokument komise bude také projednáván i našem zasedání v Dubnu. Důležité je vědět, jak jsou na tom členské státy individuálně, abychom věděli tedy, jaké, jakou úroveň těch ambicí si můžeme od teď stanovovat do budoucna. Abychom věděli, o co se můžeme snažit a jakých cílů dokázat a také vědět, eh, kde budeme stát my v tom kontextu budoucích jednání. Mm, stanovíme si těch 11, 13, 15 skleníkových plynů a můžeme také povzbuzovat další. A jak tomu bude do roku 2015, to by byla obrovská výzva. Přejeme si být lídři. Ale pokud opravdu to budeme brát vážně, eh, že tedy splníme všechno i do roku 2015, tak je třeba opravdu vystupovat přesvědčivě, ale zároveň mít ještě konkurenceschopnou Evropskou unii, aby všichni viděli, že je to smysluplné. Pak otázka zodpovědnosti eh, na úrovni těch mezinárodních jednání. A tady doufáme, že se nám to podaří prosadit do roku 2015. Vždycky je dobré mít vysokou úroveň ambicí. Generální tajemník v Doze řekl, že pokud se v roce 2014 setkají zástupci státu, tak eh, se podaří pokročit a eh, náš premiér, když se setká s prezidentem Spojených států v březnu tohoto roku, o tom bude také hovořit. Pokud je o změnu přístupu, změnu chování, jak o tom hovořil pan Olmeňský, jak tady toto zavést. Já myslím, že my jsme ukázali v Irsku například pokud je spoplatnění právě těch eh, výkletových sáčků eh, nebo u vozidel, tím, že jsme eh, změnili režim spoplatnění bez danění na ekologičtější režim. Takže nyní 8, takže 80 aut, která se prodávala před 5-6 eh, lety, tam se vycházelo z velikosti motoru. V roce 2012 80%, eh, či v roce 2011 80% eh, prodaných vozů, tam se ten prodej orientuje spíše, nebo spotřebitel se orientuje spíše podle nízkých emisí. Takže jsme vlastně vytvořili změnou toho daňového režimu pobytku pro veřejnost, prospělo to životnímu prostředí a zároveň Eh, nám jezdí na silnicích vysoce kvalitní vozy. Takže jsou různé cesty, jak dosahovat eh, cílů v ekologických. Můžeme, se, můžeme navzájem čerpat inspiraci u sebe, ale vždy samozřejmě eh, je důležitá pozice členských států, to sebe odvíje také potom ambicioznost evropské stanovaných cílů, ať jde o užitkové vozy či jiné problémy. V každém případě jistě můžeme ukázat, že sami jsme připraveni jít do toho ambiciozně, i když ne všichni mezinárodně budou obchodně se k nám připojit hned. Mnohokrát děkuji, pane ministře, za takovéto zodpovězení všech otázek. Já vám opravdu mohu popřát jenom všechno nejlepší eh, do následujících šesti měsících. Doufám, že vaše práce bude úspěšná. Máte toho před sebou hodně. Myslím si, že některé ty, eh, některá ta témata jsou zcela rozhodující, mají obrovský význam. Eh, určitě bych zmínil například eh, fungování systému ETS v Evropě. A také si myslím, že je obrovsky důležitá akceschopnost v téhle oblasti a všichni z nás nesou obrovskou eh, porci zodpovědnosti. Vy na radě, my zde v parlamentu a já vás ujišťuji o tom, že vám pomůžeme v tom, abychom to nasměrovali správným směrem a abychom opravili věci, které je potřeba opravit, abychom nastartovali nové otázky tam, kde je to potřeba, tak jak říkali kolegové, jako například Karl Heinz Florence. Nesmíme zapomínat na eh, prosazování v praxi už schválené legislativy. Eh, pozvali jsme například také pana Štojbera, eh, který je zmocněncem proti byrokracii aby eh, nám také pomohl zlepšit některé procesy. Myslím si, že i my v této oblasti máme určitou eh, ještě možnost se zlepšit. Obrocím se nyní ještě jednou tady do pléna. Máte někdo ještě nějaké otevřené otázky? Pokud nikoli, tak vám mnohokrát děkuji, pane ministře, a máte u nás vždy otevřené dveře, můžete kdykoliv za námi přijít a obrátit se o pomoc. Mnohokrát děkuji. Tím jsme se dostali také na závěr našeho dnešního programu a my se sejdeme zase všichni zítra v 10 hodin, kdy eh, budeme hovořit o změně směrnice s cílem vyjasnit ustanovení harmonogramu dra- dražeb z povolenek. Ještě jednou děkuji a koordinátoři zítra v 9. Naschledanou.